Good morning, good morning. Please take your seat. Dobré ráno, prosím zaujměte svá místa a zahajuji tímto zasedání e, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Halo, halo, tady jsem. Zahajuji tedy schůzi a srdečně vás všechny zdravím a vítám. Počát jednání máte před sebou. E, změny či úpravy mi doručeny nebyly, takže e, schůze je schválena. Eh, vidíte také v podkladech, jaké jazyky jsou eh, dnes k dispozici. Kromě toho, prosím, mějte k dispozici své hlasovací kartičky. V rámci bodu číslo 3 máme ehm, zápis ze schůze konané dne 5. září a platí, že kdo ehm, nepředloží námitky nebo nevznese námitky do konce schůze, platí eh, zápis eh, za schválený. Tím se dostáváme k bodu číslo 4, možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie. Je to zpráva kolegy Ferhofštata eh, a naším zpravodajem je pan Sarvama. E, přeje si slovo? Ne, děkuji. A nebo dobrá, rozmyslel jsem, jsem si to. Děkuji vám, paní předsedkyně, a mám k tomu dvě věci. Je to pro nás nesmírně důležité. A proč? Protože se dostáváme ke stěžení chvíli, kde se musíme kriticky ohlédnout za roli tohoto výboru. Vzhledem k potřebě eh, řádného a závazného absolutoria a eh, další aspekt naší eh, role, eh, totiž jmenování eh, členů. To je také velmi důležité a více k tomu nemám co říci. Děkuji vám. Máme tedy 31 pozměňovacích návrhů celkem a můžeme hlasovat. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 1? Proti zdrželi se schváleno 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A tím odpadá pozměňovací návrh 5, 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, pro, respektive o tom nemusíme hlasovat, protože je to mimo naší kompetence a tématu 9 pro, proti zdrželi se schváleno, 10 pro, proti zdrželi se schváleno, 11 pro, proti zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 12 pro, proti zdrželi se tak, ale teď je to nepřehledné. Prověříme pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Myslím, děkuji. Děkuji, končím. Takže já jsem se spletla 17 dvěma, je mi líto. Moniko. Já prosím nemám eh, s sebou hlasovací kartu, ale hlasuji pro. Takže 18 dvěma. Promiňte, bylo to tak nepřehledné, že jsem neviděla, jaká je situace. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro,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 proti, zdrželi se schváleno, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit, protože to bylo naprosto nepřehledné pro mě. Končíme hlasování a je to schváleno. Pozměňovací návrh 31 pro, proti zdrželi se schváleno a tím se dostáváme ke konečnému hlasování o stanovisku jako celku. Zahajuji hlasování vž, jako vždy elektronicky. Končím hlasování a tím je stanovisko schváleno 20 ku dvěma hlasům, jeden se zdržel. Srdečně blahopřejeme zpravodaj a tím jsme dospěli ke konci, to byl frenetický potlesk, tím se dostáváme ke konci hlasování a všichni ti, kteří nechtějí zůstat dále s námi, by mohli opustit sál eh, v tichosti. můžeme pokračovat v našem pořadu jednání. Jsem poněkud smutná, protože se eh, mělo jednat o společné zasedání s, rozpočtovým, s rozpočtovým výborem a s jeho předsedou, jenž určitě nedlouho dorazí. Já bych ale nechtěla přerušovat schůzi, protože máme velmi eh, napěchovaný program a eh, měli bychom ukončit včas, ale Nyní vidím, že dokonce není přítomen ani jeden jediný zpravodaj, takže dneska bude opět skvělý den, to už vidím. Takže nemáme tady ani jednoho zpravodaje a mohl by někdo eh, sehnat kolegy Marineska a mm, kolegyni Hoffman z poradců, asistentů, promiňte, a srdečně zdravím paní Lamarck, která je příslušnou zástupkyní účetního dvora, ale určitě by bylo účelné, kdybychom eh, měli nyní k dispozici i eh, zpravodaje. A to jen posiluje moji tezi, že čím více lidí na nějakém materiálu pracuje, tím je menší jeho efektivita. Tak. ale mám za to, že kolega Ali je přítomen, takže bychom mohli přesunout bod číslo 6. Pane kolego, jste schopen promluvit? Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, při přípravě tohoto stanoviska pro výbor pro mezinárodní obchod e, jménem našeho výboru bychom si měli uvědomit, že celní orgány sehrávají velmi důležitou e, roli v rámci světového obchodování. A za druhé, Eh, nezákonné aktivity mají škodlivý dopad na hospodářství, pokud jde o ztrátu eh, pracovních míst, ztrátu eh, příjmu z celních poplatků, zkreslování hospodářské soutěže a tak dále. Dále padělání generuje eh, obrovské množství eh, národních eh, trestných činů. Abychom eliminovali všechny tyto nešvary, rádi bychom INTA předložili celou řadu opatření, například kvalita a výkonnost eh, celních eh, kontrol, zejména při přepravě a v přístavech a letištích eh, je velmi důležitá. Je nezbytné zajistit, aby byly aby se jednalo o homogenní kontrolní metody založené na řízení riziku a kontrole Eh, dále členské státy by eh, měly zaměřit eh, své celní kontroly v nejvyšší míře na vysoce rizikové zásilky, které jsou vybírány náhodně na základě společných kritérií. V rámci ochrany finančních zájmů Evropské unie je nutno také zajistit efektivní implementaci dohod o volném obchodu zamezení úniku celních poplatků. Zahrnutí e, ustanovení o e, zamezení padělání produktů e, do obchodních dohod je nezbytné i ve vztahu k třetím zemím. A to se týká také dovozních kontrol a je e, nutno zdůraznit, e, že e, snaha vyhnout se kontrolám dovozu a vývozu může mít ale neblahé účinky na ekonomiky jednotlivých států. Děkuji. Děkuji vám. To bylo stanovisko eh, výboru eh, pro obchod, ale je to eh, důležité téma pro nás, protože se týká celních služeb. Já v této chvíli nemám nebo nezaznamenávám žádné přihlášky do diskuse, respektive pouze jednu od pana Sarvami. Děkuji vám, paní předsedkyně, pouze několik slov, co by stínový zpravodaj EPP e k tomuto tématu. Já to eh, shledávám poměrně eh, dobrým návrhem stanoviska, mm, i vzhledem k tomu, že my vlastně nemáme k dispozici text eh, té vlastní zprávy od výboru INTA, takže je poněkud obtížné reagovat na něco, co k dispozici nemáme. Ale přesto bych chtěl říci, že celní zpráva a modernizace celní zprávy jsou skutečně nákladné ale reforma celních orgánů a celní zprávy by eh, měl být náš cíl, protože to může zajistit dlouhodobé úspory a zvýšit efektivnost. My nechceme vytvářet systémy, které budou nákladné a přitom nebudou vytvářet přidanou hodnotu. Za druhé, eh, podvody z DPH a eh, role celních orgánů při zamezení takovýchto podvodů a ztrát by mohly být explicitně uvedeny v textu, například zvýšením nebo prohloubením posílením spolupráce eh, celních eh, orgánů. To je například nezbytné při eh, zamezení karuselových podvodů. A pak mám ještě technickou připomínku k odstavci 5. Tam se ehm, hovoří o vysoce riskantních zásilkách, které se náhodně vybírají a kontrolují na základě kritérií ehm, náhodilosti a rizikovosti. A to, toto zní respektive nezní to eh, jako tedy eh, kontroly náhodné, když větu formulujete takto. Ale je to skutečně pouze mm, otázka mm, formulace, možná, že bychom eh, se nad tím tedy měli zamyslet ještě hlouběji. A pak k odstavci 14. Tam se uh, hovoří o účinných kontrolách a prosazování práv duševního vlastnictví, což je jedním z hlavních cílů. A to myslím, že by mohlo být změněno i v jiných odstavcích. Jinak vám děkuji za pozornost. Děkuji za Evropskou komisi. Mám ehm, na, v podkladech zapsaného pana Casagrandu, nevím, jestli je již přítomen. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že jste byla e, nucena změnit pořadí e, bodů, tak e, náš kolega z komise ještě není přítomen. Pokud ale máte otázky, možná bychom mohli odpovědět v písemné podobě. Otázky zatím nemáme. Skutková podstata je vlastně vyřešena, ale pokud bychom měli ještě potřebu něco vyjasnit, tak to dodáme dostate, dodatečně. A omlouváme se, že jsme eh, vás takto eh, obtěžovali, takže stále ještě nejsou přítomní zpravodajové a eh, snažili se poradci či asistenti je sehnat. Takže to uděláme i bez zpravodajů. Já eh, srdečně vítám pana předsedu výboru pro rozpočet, pana Artuji. Mám radost, že eh, výbor pro rozpočet má eh, zájem na tomto důležitém tématu, protože my jsme společně zpracovávali i téma migrace. Rozpočtový výbor v Dubnu a květnu navštívil Libanon a Jordánsko a náš výbor navštívil tyto země v září a myslím, že jsme tam získali důležité dojmy, které jsme si přivezli přivezli eh, zpět. Takže já také srdečně vítám k bodu čtyři paní eh, Lamark, zástupkyni účetního dvora, která dostane hned slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vám poděkovat za přijetí ve výboru a poděkovat také oběma zpravodajům, kteří připravili přesnou a konkrétní zprávu, která se ubírá stejným směrem jako závěry účetního dvora. Jsem podstěna přítomností předsedy rozpočtového výboru, což je naprosto k věci, protože naše zpráva řeší migrační otázky, ale také otázky rozpočtové. Stručně představím tuto zprávu, která byla zveřejněna počátkem roku účetním dvorem. My jsme pokrývaly výdaje až do roku 2014 v oblasti vnější migrace v zemích eh, sousedství jižního středomoří a východního sousedství, protože tyto regiony byly zeměpisnou prioritou, kterou si Evropská unie stanovila. Měli jsme tři cíle. Za prvé ověřit, zda tyto výdaje měly jasné a konzistentní cíle. Za druhé, že tyto cíle byly dosaženy. A za třetí, posoudit koordinaci mezi EU a členskými státy a třetími zeměmi. V prvním bodu má tato politika jasné a konzistentní cíle. Naše závěry jsou smíšené ve čtyřech otázkách. Zjistili jsme, že tato migrační politika ve vnějším směru je realizována velmi širok, obrovským počtem nástrojů a programů, které jsou většinou velmi obecné, s výjimkou tematického programu pro migraci, který je součástí naš, našeho pole působnosti. Každý má vlastní nástroje, některé jsou určeny pro sousedství, jiné pro rozvoj, jiné pro lidská práva a jejich přispění migrační politice není vždy úplně jasné. Proto jsme došli k závěru, že to nástroje, které nejsou propojeny, vlastně nejsou skutečnou strategií a neumožňují posoudit přispění jednotlivých nástrojů k migrační politice. E, v druhém bodu. My jsme se vynasnažili zjistit, e, zda prostředky k dispozici byly alokovány na priority Evropské unie a nebyli jsme schopni zjistit, zda tyto výdaje byly vynakládány v souladu s prioritami, protože částky vyčerpané jednotlivými nás nebyly známé. A jediná vynaložená částka je 1,4 miliardy čerpaných v tomto období, což je výdaj z tematického programu pro migraci. A jiné údaje jsme vlastně mohli analyzovat pouze na základě příslušných smluv a nikoli provedených výdajů. A pokud jde o priority, jde zejména o sousedství a tak jsme se domnívali, že vzhledem k obtížím s posouzením pouze 42% těchto výdajů se týkaly východního sousedství a jižního sousedství, přičemž jde o vykázanou zeměpisnou prioritu. Také jsme zjistili určitou roztříštěnost těchto výdajů, jak zeměpisnou, tak tematickou, které, která brání soustředit kritický rozsah výdajů na definované priority. A konečně jsme zjistili také vážné slabiny v systému sledování, zejména co se týče rozčlenění mezi operativními a strategickými cíly a definování ukazatelů. Málo výsledkových ukazatelů, málo kvantifikovaných ukazatelů, rozdíly v jednotlivých letech, nedostatečná stabilita a nedostatečná možnost sledování. To je nedostatek, který se týká rozpočtového sledování u konkrétního výdaje, a to vidíme i jinde, ale tady neumožňuje stanovit, zda výdaje byly skutečně určeny pro priority. Máme dojem, že vlastně Unie a komise využívá nástroje tak, jak je potřeba, když je třeba čelit krizím nebo potřebám. A některé nástroje jsou tedy mobilizovány jako Evropský rozvojový fond nebo nástroj sousedství nebo jiné ve chvíli, kdy se tato potřeba projeví. A je zde evidentní napětí, které známe mezi eh, pružností a odpovědností. To, co získáme na pružnosti, tak ztratíme v možnosti vydat počet z prostředků. A určitě můžeme reagovat na krize, ale potom následuje určitá neprůhlednost při využívání prostředků. Náš druhý cíl bylo posoudit účinnost eh, těchto výdajů z hlediska dvou nástrojů. A my jsme postupovali na základě tří témat. Jednak vazba mezi migrací a rozvojem, což znamená, že se snažíme řešit příčiny migrace a přispíváme k rozvoji zemí odkud přichází migrace a usnadňujeme návrat migrantů domů. A tady jsme zjistili eh, nízkou účinnost eh, využití těchto prostředků, i když Evropská unie vykazuje jako prioritu posílení vazbu mezi migrací a rozvojem. Samozřejmě tento cíl je obtížný a narážíme také na ekonomické příčiny migrace a na spolupráci s třetími zeměmi, ale z tohoto hlediska ještě zbývá urazit velký díl cesty. Druhá, druhý závěr, pokud je o účinnost, se týká readmise, případně návrat migrantů, který chceme usnadnit. I tady jsme našli projekty s omezeným dopadem, s nízkými částkami a často nesnadno realizovatelný. Toto se týká jak v členských státech nedostatečné zapojení členských států pro snadění návratu a malá vůle cílových států usnadnit návrat vlastních občanů a vytvořit ekonomický model, který by byl příhodný pro rozvoj. Třetí bod, dodržování lidských práv, což je průřezová priorita. Tady jsme neposoudili, zda de facto je naplněna, jenom jsme zjistili, že tato priorita je uvedena ve většině programů, ale je velmi vzácně doplněna také konkrétními kroky, které by umožňovaly zjistit, zda tato priorita je skutečně realizována. A třetí úhel pohledu našeho auditu se týkal který je velmi důležitý, týká se komise samotné a ESVČ, členský, členské, členských států a zemí sousedství i mezinárodních organizací. A pokroky jsou zřejmé v rámci komise, pokud jde o organizaci kolegia, ale řízení je velmi složité a počet subjektů, které zasahují, jsou je velmi vysoký. Takže jde, je tu problém, pokud jde o vnitřní koordinaci a také koordinace s členskými státy. Formulovali jsme doporučení týkající se komise, jednak vyjasnit cíle této politiky, stanovit rámec opatření, pokud jde o výkonnost, které jsou v souladu s tím, co známe v oblasti rozpočtové, s operačními cíly, s vhodnými ukazateli, a systém monitoringu a vydat počet z výsledků veřejnosti i parlamentu. Za druhé, zlepšit přípravu a výběr projektů, což bude zárukou vyšší účinnosti posílit vazbu mezi rozvojem a migrací, což je základní osa migrační politiky a je to úkol obtížný, ale předpokládá zvláštní mobilizaci a lepší angažovanost delegací Evropské unie v příslušných zemích. A za čtvrté, posílit koordinaci v rámci Evropské unie s partnerskými zeměmi, s členskými státy a také v rámci samotné komise. To jsou tedy hlavní zjištění této zprávy týkající se uplynulého období, ale v řadě bodů, pokud jde o definování priorit Evropské unie a řízení, a tak zdůrazňuji, týkají se jak e, rozpočtového sledování, rozpočtové zprávy ze strany komise, tedy aktivit v jednotlivých programech, tak migračních otázek, které jsou velmi složité a které mohou nicméně být podrobeny větší eh, možnosti je sledovat a větší odpovědnost. Děkuji, paní předsedkyně. My vám děkujeme za aktuální zprávu, aniž bychom se dotknuli úplně nejaktuálnějších bodů poslední zprávy v této oblasti. Jsme si v Euroaktivu a jinde přečetli celou řadu informací o této zprávě a byly tu snahy o neutrální formulace. Můžete nám říci, co se dělo okolo této zprávy v účetním dvoře? Paní předsedkyně, jak víte, my jsme dvakrát četli tento, tuto zprávu na úrovni příslušného senátu a my jsme si chtěli ujistit, že vlastně celé kolegium souhlasí s touto zprávou pokud se dotýká citlivých otázek. Takže to mělo za následek spoždění eh, u této zprávy a to spoždění existovalo a zpráva byla předána na konci roku a my jsme schvalovali zprávu zcela běžně. Tedy postup, který není až tak běžný, ale který několikrát do roka využíváme v rámci účetního dvora. Děkuji za toto vysvětlení. Chci vyzvat pana předsedu rozpočtového výboru, aby se také zúčastnil této rozpravy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vyzdvihnout práci účetního dvora a vyjádřit vděčnost paní Lamark, která právě informovala o zjištěních a závěrech. A ty závěry jsou varovným signálem. Máme dojem, že jsme nedokázali do značné míry předjímat migrační fenomén. A vyjádření paní Lamarck navazují na to, co jsem pocítil sám při několika misích, které jsem vykonal v Turecku, v Libanonu, v Jordánsku, v Palestině, mimo jiné v Gaze. Máme v terénu pocit, že místní zástupci dělají, co mohou, ale nemají jasnou cestovní mapu. A využíváme jednotlivé nástroje, děláme, co je možné, ale rozhodování je nesmírně složité a často je třeba žádat o povolení až v Bruselu a vy jste zdůraznila eh, tuto obtíž, tedy pružnost a jasnost. A minimálně by bylo třeba, aby cíle byly jasné, a aby eh, organizační schémata naš, naší instituce byly revidovány. Existuje ESVČ, existuje Evropská komise, existují delegace na místě, existují členské státy, jednotlivé agentury jednotlivé nevládní organizace. A v terénu každý dělá, co může, ale neví se, kdo co dělá a ani jaký cíl sledujeme. A vidím žádosti o rozpočtové prostředky v rozpočtovém výboru z některých zemí, protože jsou potřeba, ale kde je nějaká politická vize, to zde necítím. A naléhavé je si udělat pořádek doma. Vy hovoříte o situaci migrantů, kteří by se měli vracet domů, ale kdyby skutečně existovala taková politika rozvojová, takže možná by bylo možné nechat vyschnout zdroje migrace a bylo by možné požadovat po orgánech, odkud přicházejí migranti, souhlas s bezprostředním návratem, což se neděje. Země Evropské unie mají každý svou podobu azylového práva, některé budou měsíce rozhodovat o statutu uprchlíka po, a po, kaž, po všech řízeních to bude trvat tři nebo čtyři roky, takže jsme v situaci, která je více než znepokojivá. A my jsme si uvědomili rozsah migračního jevu, ale nemám pocit, že jsme z toho vyvodili veškeré závěry. A vaše vyšetřování a váš audit se týká jakého období, kdy vlastně to končí? V roce 2014 týká se 2007-2013 a končí v roce 2014. 2004 to je teprve nástup toho hlavního tlaku, ale je to jen vlastně začátek mohu-li to tak říci. Já nemám pocit, že od té doby by ten jev eh, eh, by se významně nějak vyřešil. Takže by to chtělo, abychom eh, vyslechli komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, protože mm, držíme se běžných schémat, ale ta výzva je bezprecedentní, je to výzva migrace. A je to tak trochu, jako by se nechumelilo. Takže to mě velmi znepokojuje. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že vaše zjištění je velmi zajímavé. To rozptýlení odpovědnosti na různých úrovních a to už vidíme před rokem 2014 a potom po nárůstu vlny migrantů to se nezlepšilo. To je ten problém. Udělali jsme pokroky eh, Vytvořili jsme útvar pobřežní a hraniční stráže, ale tam je hodně se mluví a celá řada vyhlášení padla, ale je tu ještě velká propast směrem k realitě a ta propast se prohlubuje, protože institucionálně eh, členské státy vlastně se nevzdali svých eh, výsad, pokud je o svrchovanost. Stále jsme pod mocí dublinských dohod, a odpovídají státy na vnější hranici. Frontex dělá, co může. Frontex měl zejména prostředky pro eh, zpracování statistik o nelegálním přechodu hranic, ale nic, nic moc víc neměli. A vytvořili se hotspoty a nevíme, zda jsou ty hotspoty účinné. Jsme hodně za výzvami, se kterými se musíme vyrovnat. Děkuji mnohokrát. A nyní chci dát slovo s zpravodaj panu Marinesku a paní Hoffman, takže nejdříve e, budou mít přednost ženy, takže Frau Hoffman, prosím. Ja, vielen Dank, Frau ano, děkuji vám, paní předsedkyně. A také samozřejmě děkuji účetnímu dvoru za prezentaci zprávy a také děkuji svému spoluspravodajovi, panu Marineskovi. My jsme měli skvělou spolupráci předem a velmi rychle jsme se shodli na bodech, které chceme zdůraznit v naší společné zprávě. Už jsme to slyšeli, účetní dvůr Eh, zaznamenal určité, eh, určitá pochybení, pokud jde o eh, nakládání s migrací v období 2007 až 2014. Jednak jde o slabiny, které se týkají spektra cílů a celkový přístup k problematice migrace. Na straně druhé účetní dvůr také nalezl určitý té systémové chyby, například i neefektivní informační systémy, nedostatečná informovanost o eh, platbách a eh, určitá nekoordinace mezi partnery. Pokud jde o podporu v rámci externí migrace, to je velmi široké téma a eh, chápu, že celkový přístup a cíle v takto rozsáhlém tématu není nic jednoduchého. Existují mnohé politiky, které přímo i nepřímo přímo eh, s migrací souvisejí a které je nutno také zohlednit. Chceme-li migraci podporovat, tak musíme dbát nejenom na jednotlivé druhy migraci, ale, migrace, ale také na společensko-politické a ekonomické aspekty věci, jako například integrace na eh, trhu práce, vzdělávání, zdraví, mobilitu a také rozvoj. A právě proto je nezbytné, a to jsem také zaznamenala ve zprávě, vytyčovat si nejenom realistické cíle, ale pak eh, také tyto cíle jasně definovat a v konečném důsledku je umět poměřovat. A e, domnívám se také, že strategický rámec musí e, být e, do budoucna také jasnější. Také úlohy relevantních partnerů a jejich vzájemné vztahy musí být přesně popsány. Migrace je velmi rozsáhlé téma a to je důvod, proč se jim zabývají jednotlivá oddělení generálního ředitelství. Tady eh, vidím, že eh, komise je skutečně odpovědná postarat se o to, aby koordinace mezi jednotlivými generálními ředitelstvími eh, byla zlepšena a aby vznikaly synergie. Jednotlivé podpůrné nástroje a opatření musí být do budoucna propojeny a musí také lépe navzájem korelovat. Zastoupení Evropské unie v partnerských členských zemích přitom eh, eh, nesmí být vyloučeny. Naopak jsou důležitými kontaktními partnery a musí být lépe integrovány eh, do všech činností. To znamená, že cíle a celkový přístup složí k tomu, aby při poskytování či přidělování prostředků zajistili určitou rovnováhu rovnováhu mezi jednotlivými oblastmi, jimž je podpora určena. Takže neměli bychom se pouze soustředovat na eh, hraniční ostrahu nebo eh, readmisi. A je politování hodné, že účetní dvůr eh, musel konstatovat, že migrace a rozvoj, což je v rámci nástroje TPMA také jeden z cílů, mm, nebyly financovány či podpořeny dostatečně. A přitom jsou to právě rozvojové země, které jsou postiženy silným různými migračními proudy. Chudoba a e, absence socioekonomických struktur jsou vlastně hlavními e, příčinami migrace z Jižního středomoří a také e, východní Evropy a um, vlastně odstranění uh, bídy a uh, socioekonomických uh, um, problémů je um, hlavním cílem, mělo by být hlavním cílem pro vzdělávání lidí. My chceme aby skutečně prostředky byly um, poskytovány cíleně a eh, proto je zapotřebí nezbytného kontrolního mechanismu. Zatím takovýto mechanismus neexistuje a je pro mě eh, nepochopitelné také, proč komise nebyla schopna dosud eh, poskytnout informace ke konkrétním platbám. Nyní audit účetního dvora skýtá pouze určité nahlédnutí do minulosti. My se ale chceme poučit z chyb minulosti, tak abychom se vyvarovali z stejných eh, pochybení v budoucnu. Mezičasem eh, dimenze migrační politiky zcela jiná než eh, před rokem 2014. Naše politika musí být perspektivní, aby zvládala výzvy budoucnosti. Hlavním nebo jedním z milníků, milníkem byla například problematika Eh, eh, těchto eh, krizových mechanismů, které by mohly pomoci bojovat proti těmto krizovým jevům. A s tím souvisí také rychle aktuální poskytování finančních prostředků. My bychom měli být schopni reagovat rychle na migraci. migraci. Musíme se umět rychle přizpůsobovat, abychom efektivně reagovali na problémy. A proto jsou eh, svěřenecké fondy něco, co vítáme, ale ve vztahu k Africe a také Sýrie se nenacházejí potřebné prostředky v rozpočtu. Musíme mít jasné, že parlamentární kontrola těch prostředků není je obcházena velice chytrým způsobem. To nesmí mít ovšem smysl té věci, aby se tady obcházely kontrolní mechanismy, ty tady jsou proto, aby se zajistilo, že se s penězi bude skutečně nakládat transparentně, správně a efektivně. A proto, jakožto Eh, členka rozpočtového výboru nemohl podpořit ten aktuální stav a vyzývám komisi, aby svěřenecké formy jak si zařadila do rozpočtových norem, tak aby byly skutečně dopojeny do veškerých rozpočtových procesů kontroly. Pak bychom tedy mohli zahájit eh, obsahovou debatu o svěřeneckých fondech, to je celá jiná rovina a na tomto místě bych to tedy ukončila. Děkuji. Eh, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Prosím, a nyní kolega Marinesku. Děkuji, paní předsedkyně. Už byla řečena řada věcí. Já bych nejdříve chtěl poděkovat účetnímu dvoru, protože zpráva dvora je vynikající a odráží skutečnost. Pan předseda Artuj zmínil, že zjistil, jaká je situace v zemích původu uprchlíků a já sám jsem viděl, jak to tam probíhá a zpráva účetního dvora věrně odráží realitu v terénu. A myslím, že zpráva je také bohatá na po- poučení, abychom mohli zamezit těmto chybám. Neexistují jasné cíle, ukazatele a nevíme, jaké jsou cíle množství fondů a programů, které byly vytvořeny, měli bychom zasáhnout zcela jasně. Za, jako obecný závěr u této zprávy bych řekl, že prostředky byly využity neefektivně. Nemůžeme hovořit o účinnosti, která by odůvodnila využívání veřejných prostředků. A z tohoto důvodu jsem navrhl pozměňovací návrhy a text, který by odrážel současnou situaci. Myslím si, že v první řadě musíme rozhodnout o našich cílech. Následně myslím, že bychom měli vést společnou migrační politiku. Musíme hránit, chránit naše hranice, hranice Evropské unie. A to je důvod, proč vítáme novou agenturu pro hranice, a také se domnívám, že bychom měli zamezit tomu, aby migrační toky přicházely až k nám. Musíme pomáhat zemím původu, aby se tam zvýšila životní úroveň. A právě v této oblasti bychom měli mít jasné a přesné cíle. A také musíme mít dostatečné finanční zdroje. E, vítáme skutečnost, že e, po našem naléhání. Komise navrhla finanční opravu, tedy rozpočtovou opravu pro využití nevyčerpaných částek a vytvoření krizového fondu. A tento krizový fond by mohl financovat politiku migrace. Takže jsme udělali pokroky a věřím, že Rada podpoří tento přístup, protože je zřejmé, že podpora rady je velmi důležitá. Už jsme hovořili o Svěřenském fondu pro Syrii a Afriku. Víte dobře, že tyto prostředky nejsou součástí evropského rozpočtu a ne, ne, nejsou tam tedy dostatečné finanční zdroje. A chtěl bych ještě jednou poděkovat eh, účetnímu dvoru za zprávu a díky ní jsme se vrátili na zem, tak říkajíc, a chci poděkovat eh, sekretariátu výboru Kon, který se podílel na přípravě této zprávy. Děkuji. Mám celou řadu eh, těch, kteří si přejí vystoupit, jako první kolega Ayala Sender. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem se dostavila s jistým spožděním, ale jsem velmi vděčná účetnímu dvoru za tuto zprávu, která se týká tématu, jež je vysoce aktuální a které je aktuální již dlouhou dobu. Rovněž podporuji vše, co řekla paní Hofnan a pan Marinesku. Také v souvislosti s reakcí komise na naše přání, eh, jak si zreorganizovat věci, což není snadný úkol. Ale ráda bych zmínila ještě jeden aspekt. Ve vší skromnosti musím říct, že si myslím, že zde na výboru asi nedořešíme téma, které je vysoce politické. Je to politická otázka, která překračuje hranice našeho parlamentu. Nalezáme se v naprosto paradoxní situaci. Evropská unie i nadále nemá žádnou skutečnou evropskou přistěhovaleckou politiku a žádnou skutečnou evropskou integrační politiku, i když komise již dlouhou dobu říká, že potřebujeme tyto osoby, které k nám přicházejí, které se snaží k nám přijít. Přes všechno, co to pro ně znamená, vystavují se nebezpečí ztráty života a tak dále, ale nemáme skutečně žádnou evropskou integrační ani migrační politiku. Doposud jsme pouze eh, se snažili zlepšit flexibilitu, to se nám v podstatě nepodařilo. Snažíme se dělat eh, částečně rozvojovou politiku, ale příliš rozpočtových prostředků jsme na ní nevyhradili a proto ty velké krize, které nesouvisí pouze s migrací, samozřejmě, že válka v Sýrii je největší příčinou a pro tento problém jsme i nadále nebyli schopni nalézt řešení. To je vlastně ten největší politický problém, se kterým se v současné době potýkáme, nezávisle na tom, zda naše rozpočtové prostředky eh, používám dobře či správně. Vím, že komise se velice snaží, občanská společnost se velmi snaží, veškeré její organizace, ale mm, ten velký problém přetrvává a to je ten problém, který spočívá v tom, že členské státy a vlády i nadále nepřijímají vůbec žádná opatření, která již přislíbili. Mám tím na mysli opatření pro přijímání uprchlíků, to je problém v Itálii, v Řecku, v dalších zemích. A v naší reakci, hmm, my jako výbor pro rozpočtovou kontoru, bychom podle mne měli být schopni alespoň podpořit ta opatření, která se zavádějí a která snaží eh, celou se, se snaží celou problematiku racionalizovat. Nesmíme ovšem ztrácet ze zřetele veškeré ty politické příčiny všech těch problémů a katastrof, které nyní zažívám. To s rozpočtovou politikou či se zprávou rozpočtu skutečně vůbec nesouvisí. Chybí nám jasná politická rozhodnutí. Děkuji. Kolega Ali. Děkuji, madam chair. Uh, Děkuji, milí kolegové. Než bych chtěl poděkovat paní Lamark za zprávu a oběma spoluzpravodajům za práci na citlivé otázce migrace. Migrace přilákala naši pozornost. Je třeba vyhodnotit, jaká snaha je vynaložena pro omezení tohoto jevu v možné míře zejména finanční zdroje pro tyto aktivity a zvláštní zpráva pokrývá poměrně dlouhé období před začátkem velké migrační vlny do Evropské unie v roce 2015. Zpráva je vyčerpávajícím dokumentem, který vypočítává podrobnosti migrační politiky, cíly a efektivity finančního pokrytí těchto jednotlivých projektů během období realizace. A také zde vzniká temný obraz nedostatečných prostředků, nedostatku eh, ukazatelů a možností posoudit výsledky. Je těžké zde najít eh, propojení mezi financováním a prioritami a obtížná koordinace mezi jednotlivými strukturami, které byly také předmětem zájmu zpravodajů na různých úrovních. A pět hlavních doporučení účetního dvora jsou správná a jejich naplnění by mohlo do jisté míry zlepšit výsledky snahy Evropské unie a souběžně zvýšit účinnost eh, u využití těchto prostředků. Souhlasím s doporučeními zpravodajů pro zahrnutí této zprávy do, do absolutoria a chci, aby některé návrhy byly rozšířeny. Pokud chceme aktivně reagovat, musíme realizovat strategický přístup vůči migraci. Musíme vyhodnotit očekávaný počet migrantů v následujících pěti letech jako krátkodoba 5 až 15 jako střednědobý výhled a 20 až 30 let jako dlouhodobý výhled. A současně je potřeba vyhodnotit meze Evropské unie a našich partnerů přijímat eh, migranty. Jedna, pohybujeme se v proměnlivém prostředí a potřeba si připravit různé scénáře pro možné migrační vlny a vyhodnotit preventivní kroky u každého scénáře, spíše než jednat až ex post. A jak se ukazuje v praxi, některé aktivity nejsou v pravomoci Unie. A je třeba je zabezpečit na základě široké účasti Spojených národů, struktur, které mají zkušenosti se zvládáním velkých pohybů populace. A chci zde podotknout, že splně souhlasím s komentářem pana Tuseka. Je velmi důležité definovat naše cíle a priority, protože jinak tento problém nevyřešíme. Musíme vytvořit strategii, jak jsem ve svém návrhu předložil, aby existovalo více preventivních kroků a to zejména u zdroje těchto problémů. Děkuji. Děkuji, já jsem se také dala na seznam řečníků. Zpráva je, i když vlastně vůbec se nedotýká té nejaktuálnější záležitosti těch hotspotů. Ta zpráva je skutečně skličujícím poznatkem toho, že jsme naprosto byrokratičtí, kdy vlastně sami sebe uspokojíme naší vlastní byrokracií programy, tematickými programy migrace. Znám komisi trochu a dokážu si představit, jak strašně dlouho trvaly ty cesty vůbec, než vznikl ten dokument, než se to nějak dohodlo, obhlasovalo, než se to dohodlo mezi komisí a SVČ. A pak si dokáže představit, k čemu to všemu vedlo, veškeré ty implementační problémy, o kterých se dočítáme ve zprávě. Což znamená, že pro nás by, myslím, bylo dobré také, abychom se dozvěděli od SVČ a od komise, jak sami vidí tyto postupy pokud řeknou pouze, že to pole, které se neustále mění a nemůžeme nic stanovit, to je málo. Prostě mě ty odpovědi v té zprávě nepřipadají, že by vedly k cíli, že by byly k něčemu. Pak bylo vhodné se rozvědět, jaké debaty se vedou mezi těmi, kteří podporují rozvojovou pomoc a mezi těmi, kteří spíš podporují cílené rozdělování prostředků. Stále více se otevírá debata, zda vůbec mají africké země dostávat peníze, mají to být pouze ty africké země, které skutečně něco dělají proti imigraci, Eh, pracovníci v oblasti rozvoje, eh, těm se to příliš nelíbí. Existuje nějaká debata mezi komisí a SBČ o tomto tématu a s čím můžeme počítat v dohledné době, co přijde. A podle mě je velmi politování hodné, že se čím dál tím více vše řeší cestou svěřenských fondů. Vlastně ta jméno je eufemism, jsou to spíše nesvěřené fondy, protože my vůbec nevíme, co se tam děje s těmi fondy, vůbec nevíme, jak se ty peníze vydávají, jestli komise prostě někomu dává, někomu třetímu a pak už za ně není odpovědná. A ani my pak nemůžeme pohnat k odpovědnosti, což je vlastně pravděpodobně smyslem celého tohoto konstruktu. A další věc. Ve zprávě se hovoří o projektu Sahara slíbí, který má končit, myslím, letos bylo eh, vyplaceno již 3 miliony euro jako zálohy. Od komise ten projekt ztroskotal, v celkové výši to mělo být 10 milionů eh, a my bychom tedy rádi viděli, co se stalo s těmi 3 eh, miliony, s tou zálohou. Od komise a SVČ tady máme zástupce mám Popovského a pana Vileho, takže se ptám, kdo si přeje začnou. Prosím, pan Popovský, vítám vás, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji paní Lamark a určitímu dvoru, který správně zdůraznil to minulé období 2013 a také analyzuje vzorek migrace ve světle migračních programů 24, což vlastně předjímá vrchol krize v roce 2015 až do dnešního dne, takže zpráva není o eh, migrační politice EU jako takové. A také neanalyzuje způsob řešení současné krize ze strany komise. Migrace a azyl je složitá, mnohotvará politická oblast a my jako komise a ESVČ musíme fungovat v proměnlivém prostředí plném výzev. Ale v posledním roce Evropská unie umocnila své snahy reagovat na krizi a přestěhovali jsme veškeré nástroje vnější činnosti a chtěli jsme také zajistit ochranu těch osob v tísni a také zajistit ochranu hranic. Máme řadu nových nástrojů, které zde byly zmíněny ve zprávě a i v diskusi. Je to nástroj pro migranty v Turecku, zvláštní opatření schválena, abychom pomohli osobám evropský krizový zvěřenský fond pro Afriku a také fond Madat a globální balíček pomoci pro Jordánsko a Libanon. Není to vyčerpávající seznam, který zde uvádím a řada z vás komentovala svěřenecké fondy. Svěřenecké fondy jsou také cestou, jak posílit spolupráci s členskými státy, které přispívají k financování. Takže je to také koordinační nástroj. Komise schválila sdělení o vytvoření nového rámce partnerství s těmito zemi a nový vnější investiční plán byl navržen což je globální investiční plán, který představuje 31 miliardy euro. Vychází ze tří pilot, Evropský fond pro udržitelný rozvoj, to je pilíř 1, s novými zárukami pro investice do sociálně ekonomické oblasti v rozvojových zemích, Technic, technická pomoc, pilíř 2, pomoci místním úřadům a společnostem v místních projektech, a ekonomická diplomacie je pilíř 3. Takže eh, eh, právě snaha vyřešit to, co jste zde potrhovali, tedy řešit eh, kořené příčiny migrace a více investovat, vytvářet větší ekonomické přejitosti v zemích, odkud migranti přicházejí. A budeme také spolupracovat na kompaktu s dalšími státy a to jde nad rámec eh, tzv. sousedství. Máme pět zemí v Africe, které jsou již hodně daleko v tomto směru. Migrace byla také zakořeněna do politického dialogu s těmito zeměmi, zejména v sousedství. A Junckerová komise se snaží provázat interní dimenzi s tím vnější, jsou vnější eh, dimenzí. A po sdělení, které jsem uvedl, předem určená skupina komisařů byla vytvořena a řeší externí aspekty migrace. Předsedá i vysoká zástupkyně Mogherini a jsou tam zastoupeni také komisaři Hán a Avramopoulos. Takže zvláštní pozornost tomu křížení rozvoje a migrace eh, bylo také eh, zmíněno na příslušné konferenci OSN a věřím, že se tím takto i komise bude dále zaměřit. Pokud jde o pět základních doporučení na základě minulých projektů, Komise zdůrazňuje, že celá řada věcí byla již dosažena v letech 2015-2016. Na míru šité hodnocení bylo rozvinuto spolu s jednotlivými nástroje, také měření pokroku a úspěšnosti a plnění eh, úspěšnějšího rámce v souvislosti s migrací a a také v kontextu revidované politiky sousedství v roce 2015 se bude komise snažit vytvářet posilná partnerství za s ním důrazem na skutečně přizpůsobenější řešení. A je tu snaha spustit nový audit o reakci EU na migrační krizi spolupracujeme s účetním dvorem. Společným cílem je lépe podporovat realizaci politiky EU v této velmi důležité oblasti. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Nejsem si jistá, zda teď z vašeho vystoupení vyplývá, že jsme schopni ten problém vyřešit. Z DG Devco, já se omlouvám, vy jste tedy již nejste u sebe, SVČ, tam jste byl předtím. Já bych ještě dala uh, slovo někomu z generálního ředitelství ECHO. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu hovořit dlouze. Kolega již eh, do značné míry popsal situaci. Chci osobně říci, že otázka migrace je skutečně tématem, o kterém, s kterým se zabýváme denně a e, snaha o koordinaci je intenzivní. Paní Lamarck popsala e, nedostatek koordinace interně. Já myslím, že to bylo vážně vzato v úvahu a řešeno. Co se týče otázky e, související s zatím eh, v úvahu rozvoje v rámci migrace. Zpráva účetního dvora končí ve chvíli, kdy eh, narůstal migrační tlak. A my jsme zcela vážně také eh, umocnili naše snahy od roku 2015. Vše, co kolega popsal, trust fundy, opatření na hranicích, to vše jde tímto směrem a náš přístup je globální od schválení Evropského programu pro migraci v roce 2015. Dva body, ke kterým se chci vrátit ve zprávě. Účetní dvůr zdůrazňuje zcela oprávněně nedostatek nebo obtíže, které jsme měli při poskytování informací o vynaložených výdajích. Skutečně tyto potíže máme. A v současnosti nemáme specifický kód pro migraci a byly předloženy návrhy, abychom mohli nomenklaturu změnit, abychom mohli ty výdaje lépe navázat na migrační problematiku. Další bod, který jsem chtěl zdůraznit, dialog a úloha třetích zemí. Hovořili jsme o členských státech a je třeba také nestrácet ze zřetele třetí země. Země, které jsou vlastně zeměmi původu a vše, co činíme, ať už skrze naše rozhodnutí v Bruselu nebo skrze naše delegace, nemůže být efektivně prováděno, pokud eh, úřady třetích zemí nejsou plně zapojeny. A cílem dialogu je právě ta lokální úroveň a vše, co činíme a co máme v plánu, pokud je o eh, rozvojové výdaje, musí nutně procházet eh, vytvořeným vztahem na politické úrovni, ale také při realizaci programu s vládami třetích zemí. To je základní mechanismus našeho zásahu, protože jinak naše výdaje budou nadarmo. Děkuji mnohokrát. Když dovolíte, když vyjednáme, vyjednáváme s třetími zeměmi z Afriky, odkud přicházejí ekonomičtí migranti, je možné jako protihodnotu dohod o rozvoji, které podepisujeme s třetími zeměmi. Mohou ty, zavazují se tyto třetí země, když občané těchto států jsou identifikováni při nelegálním překročení hranic, přijímají automaticky navrácení těchto lidí. Je to součástí těch jednání. Děkuji mnohokrát. Skutečně je to, jeden z prv, je to jedna ze součástí. A je, u rozvoje politiky je třeba dbát toho, že kondicionalita není nutně nástrojem nebo argumentem samozřejmým, automatickým. V jednání, která vedeme s pěti zeměmi, které byly zmíněny v Africe, otázka návratu a readmise je samozřejmě součástí toho balíčku a rozvojová pomoc také. Ale celá řada prvků jsou prvky obchodní a různorodé, které mohou být zajímavé pro tyto státy. My si přejeme vytvořit eh, určitou dynamiku při těch jednáních, kde bude snaha o nejen řešení problematiky migrace, ale o širší přístup k tomu, jaké jsou zájmy eh, těchto států na jedné straně a evropské státy vytvoření, pro vytvoření takového úplného partnerství s třetími zeměmi. Nesmíme zapomínat na to, že z hlediska afrických států eh, migranti jsou zdrojem příjmu, protože částky, které vydělávají migranti v Evropě a které se vrací do rodin, migrantů nebo do jejich společenství, do jejich komunit eh, jsou významné a představují trojnásobek rozvojové pomoci na celostové úrovni, takže ten hospodářský zájem je silně zastoupen. Protože odříznout se od tohoto zdroje znamená, že vlastně takto se sníží disponibilní zdroje pro tyto země. Je to složitý problém, já nechci zde o ničem poučovat, ale nad rámec bezpečnostního problému a dimenze obchodování s lidmi a ochrany hranic a všech těchto otázek, které jsou naprosto oprávněné, tak tu je také pohled, který je třeba vzít v úvahu. A abych zareagoval na vaši otázku, ano, Otázka návratu je součástí diskusí s těmito zeměmi. Promiňte, ale pokud je tu příliš mnoho parametrů v těch jednáních, tak eh, nakonec se o ničem nerozhodne. A ten jev se bude rozvíjet eh, jako něco fatálního. Tak je třeba to položit před veřejnost a je třeba, aby předsedové vlád a hlavy státu žili, se jednali odpovědně. Pohybujeme se v nesnesitelné dvojznačnosti, jako bychom se systematicky vzdávali možnosti jednat. Budeme, bude to pokračovat na věky? Je to mandát, který jsme dostali od našich voličů, právě toto? Můžu pokračovat německy. Německy máme takové přísloví, který říká, kdo platí, ten kupuje. Takže tento problém vlastně, co se týče vyjednávací pozice s třetími státy, by měl být řešitelný, pokud budeme chtít ho vyřešit. A proto jsem také před chvílí kladla tu otázku na, o, o tom, jak tedy vypadá ta debata na komisi těmi zastánci rozvojové pomoci a těmi, kteří mají na starosti bezpečnost. Já vám děkuji za to, že jste mi nezodpověděli ani jednu z mých dotazů, takže já je zopakuji. Ten projekt Sahramet Líbie, 3 miliony záloha od komise, celkový rozpočet 10 milionů, co teda, jak to vypadá, jak to dopadlo? A pak ještě další otázka. Ve zprávě se mm, zprávě jasně vyplývá, že je příliš mnoho programů v oblasti externí migrace státami financování není dostatečně kontrolováno a celková výše těch eh, výdajů v oblasti migrace, že nebyla zjistitelná. to se tam uvádí, mě to šokovalo. A navíc vy jste ještě dodal, že v rozpočtové nomenklatuře vůbec proto není žádné pojmenování. No to snad není, to snad nemýšlíte vážně, to přeci nemůže být pravda, že díky chybějící nomenklatuře, tedy pojmenování, my nevíme, kolik jsme tam utratili. Já přeci ve tak například budu, budu na takovém svátku, bude to oslava, tam bude několik set lidí v tom stanu a co já jim mám říct, že není možné vypočítat, kolik jsme za to utratili, no to snad ne, takže já vás prosím o reakci. Děkuji. Možná jenom vysvětlení. Já jsem neřekl, že neexistuje rozpočtová nomenklatura. Já jsem řekl, že tematický kód CAD podle OECD pro rozvojovou pomoc neobsahuje specifickou položku pro migraci, což by umožnilo analýzu výdajů. To je něco jiného. O výdajů, když známe smlouvy, tak samozřejmě víme, jaké jsou výdaje. Já jsem pracoval již před dlouhou dobou na DG pro rozpočet, takže jakmile eh, tam eh, máme smlouvu nebo vyučtování, tak eh, to při, přiřadíme k určité kategorii. A k té druhé otázce, u, u libýského projektu tam si nejsem jist, ale spíše kolega z druhého DG by nám měl něco říci. Ano, my na to máme také ještě podobné přísloví, takže tady, že si to prostě, vy si to tak nějak předáváte, tak prosím, tak si to předejte. Děkuji vám. Tato diskuse mezi jednotlivými eh, částmi probíhá. Eh, ostatně ministři pro rozvoj, když se koncem eh, listopadu, myslím 28. sejdou, a pod vedením místo předsedy komise budou také hovořit o otázkách přistěhovalectví a o návrzích komise. Mám na mysli ono sdělení o e, externích aspektech přistěhovalectví a o novém investičním plánu. Takže Nikdo se tady nesnaží obcházet eh, jednotlivé ty eh, složky eh, rozvoje a to je také důvod, proč vznikl v rámci komise projektový tým, aby byl do toho zapojen každý, respektive všichni zúčastnění. Koordinace v rámci komise, na tom přesně pracujeme ve spolupráci s členskými státy a mm, tady mám na mysli samozřejmě onen svěřenecký krizový fond, ale jsme e, s členskými státy také v kontaktu e, přímo na místě, tedy v terénu, kdekoliv jsou oni aktivní a také my skrze naše delegace EU a vždy samozřejmě usilujeme o proaktivní e, přístup, včetně tedy rozvojové pomoci, která již doznala značného e, pokroku, ale je tady zapotřebí udělat mnohem více. Pokud jde o ukazatele a e, databáze a přístup k datům, bych chtěl říci následující. My v rámci generálního ředitelství jsme na tom začali pracovat a vytvořili jsme vnitřní eh, databázy obsahující projekty týkající se přistěhovalectví, které jsme eh, nově eh, seřadili, protože stávající systémy informační technologie nebyly uspůsobeny současnému stavu. A mohu pouze navázat na to, co řekl kolega ohledně práce OECD. Tady se snažíme o přesné definice cílů eh, rozvojové pomoci. My jsme se na ně už obrátili a požádali o eh, konkrétní eh, definici DAC. Já sám jsem byl do diskusí zapojen v předchozí funkci v rámci tedy poskytování úvěrů, a e, jistin. Trvalo nám několik měsíců, než jsme ty definice zaktualizovali. Pokud jde o program Saharamet v Libii, pokud vím, to bylo financováno z nástroje pro e, rozvojovou spolupráci, ale to musím ještě prověřit a podám vám pak aktuální zprávu. Děkuji. Takže e, výbor pro rozpočtovou kontrolu by si e, dovolil ještě jednou se do toho nebo na tento projekt podrobněji podívat, pokud nám to dovolíte. Děkuji. Paní předsedkyně, komise nezdílí váš pohled na údajný neúspěch projektu Zahra Med. Eh, je pravda, že narazil na zvláštní potíže vzhledem k podmínkám v Libii, byl několikrát přerušen. To je pravda. A také byl eh, revidován, aby se přizpůsobil novým podmínkám a posílen zejména ve složce související s přímou pomocí migrantům a dobrovolnému návratu migrantů do zemí původu. Snížení celkového rozpočtu o 1,5 milionu euro byla, bylo rozhodnuto. Komise se nepřála obnovit tento projekt a plánovaná částka původně v původním rozpočtu nemohla být zcela vynaložena. Děkuji. Myslím, že je správné, že se o to staráme, o to spíše, že dá se, ten projekt byl úspěšný. Slovo asi nyní přeji kolega Marinesku, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Komise tady zůsta mluvila o koordinaci a o úsilí eh, v rámci komise tyto programy koordinovat. Já budu hovořit s kolegyní paní Hofmanovou, aby eh, zapracovala do eh, naší zprávy nový požadavek a mám za to, že bychom eh, měli trvat na tom, že chceme vidět mapu všech projektů v rámci všech generálních ředitelství, podléhajících tedy všem eh, komisařům v tomto ohledu, v ohledu přistěhovalectví. A pak uvidíme, zdali dochází ke koordinaci. Uvidíme finanční prostředky, konkrétní projekt, eh, jaký účel a co jednotlivá generální ředitelství eh, v této věci eh, konají, tak abychom lépe chápali, jak se nakládá s těmito finančními prostředky. Děkuji, pan Aliu. Paní předsedkyně, milí kolegové, vrátím se k tomu, co zde zaznělo u projektu Saharamed. A je, navazujeme na vyjádření pana Lamasura a ty věci se mění a Libie není neutrální v tom, co se dnes odehrává. Je to dokonce klíčový prvek ve všem, co se odehrává. Když si přečteme zprávu Četního dvora, tak vidíme naplánovanou situaci kde byly jasně stanovené kroky. Zejména to bylo určité eh, spojenectví s Itálií, s panem Berlusconim. Vše bylo naplánováno, konkrétní cíle týkající se nelegální migrace a obchodování s lidmi, eh, mezinárodní pravidla a záchranné akce a právě libijská kauza vlastně rozhodila celý ten program. A e, Francie za to naprosto e, vlastně neodpovídá. Nyní jsme v situaci, kdy z deseti milionů, a tady se vracím, nám je řečeno, že komise dala zálohu 5,8 milionů a pouze 3 miliony byly vynaloženy. Tak e, kde je ten rozdíl mezi 5,8 miliony a 3 miliony? Do jakých programů, do jakých politik a podle čeho? Věřím, že ty prostředky nesloužily k ničemu jinému, než k řešení problémů souvisejících s destabilizací Libie a problému migrace. Takže vidíme dobře záležitost s migranty, která je na samém začátku, souvisí a bude určována způsobem, jak Evropa a státy, které tvoří Evropu, sami budou řešit politiku vůči Africe a migraci. Protože existuje řízení toku a obracení toku, ale pokud budeme provozovat stejnou rozvojovou politiku v Africe s některými zeměmi, tak budeme mít stejné výsledky, jaké máme teď, protože systematicky si zachováme stejné sítě. A nejde o rozvoj, ale je, jde spíše o pomoc diktátorům, aby se udrželi u moci a víme, jaké to má důsledku. A jakmile dojde k, ke ztrátě rovnováhy, a my jsme se zbavili právě eh, te, te, jsme, Kadáfi nebyl ničí přítel, to je jasné, ale bylo to určité zachování rovnováhy. Byl jsem v rozvojovém výboru a hovořili jsme o Etiopii. 800 tisíc migrantů je v Etiopii a Etiopie hraje stejnou hru tak trochu jako Turecko. Nejde o vydírání a když budeme vytvářet příliš velký politický tlak, tak jsou rozhodnuti začít upouštět eh, migranty. A je, já vyzývám eh, výbor kont, ale dokonce i veřejné orgány v Evropě, pokud jde o právu mezinárodních záležitostí s Afrikou. Pokud budeme mít politiku a Francie má svou odpovědnost, já ji dobře znám. Vzhledem k některým diktaturám v Africe, tak ty výsledky budou stále stejné. A když si čtu tu zprávu, tak vidím, že Alžírsko nechce spolupracovat a stále se jedná s Alžírskem. Máte pravdu, pane Lamasure? Pane Lamasure, ne. Já to beru jako kompliment, pane. Bude třeba, aby vlády jednali odpovědně a působili v zájmu rovnováhy celého světa, ale zatím to, tomu tak není a dostáváme se k situaci, které nejenže jsou absurdní, ale jsou také tragické, když vidíme, co se děje ve Středomoří. Frau Kollegin Ayala Sender nochmal. Kolegyně Ayala Sender ještě jednou. Já jenom řeknu, že nesouhlasím, ale chtěla bych, aby a nyní španělsky. Chtěla bych Bylo by pěkné, kdybychom zohlednili že ne, není možné směšovat migranty a uprchlíky. Existují jistá práva pro ty, kteří opouštějí válku v Sýrii, máme tady uznané mezinárodní právo. Další problém je problém politický. V takovém případě prostě těžko nalezneme řešení. Tady musí rada za podpory komise nalézt pro Sýrii nějakou řešení. Takže já si myslím, že je skutečně nutné rozdělovat ty dvě skupiny, migranty a uprchlíky, nebo uprchlíci mají právo na azyl a toto je právo jim nesmíme upírat. Ano, já bych byla také ráda, kdybychom mohli vyřešit ty problémy, za které jsme příslušní. A nyní má slovo kolega Artují. Dvě otázky pro paní Lamarka, pro zástupce komise. Tisk eh, hovoří o poplacích vybíraných eh, okupačními silami. Dát eh, k dispozici obyvatelstva, které jsou ohrožené v Alepu a v některých částech Syrie, je zde silné podezření, že v některých případech islámský stát Eh, si vybírá určitou daň, poplatek a režim Bašara Asáda také vybírá tyto poplatky. Tisk o tom informoval, ale máte určitý názor na to, vlastně, co by takto bylo vlastně odkloněno někam jinam, než jsou cíle Evropské unie. A druhá otázka, jaké jsou vztahy s Evropským rozvojovým fondem? Protože Evropský rozvojový fond není v rozpočtu Evropské unie. A když hovoříme o koordinaci, jak probíhá tato koordinace? A nebylo by záhodno vlastně tento fond vrátit do rozpočtu Evropské unie. Měl jsem možnost eh, si připravit určitý graf, kde vidět eh, to rozpočtové souhvězdí, protože nemáme dost prostředků v rozpočtu, tak se množí satelity okolo rozpočtu, mimo rozpočtové položky, fond pro trvalé udržený rozvoj, svěřenecký fond, eh, budgetary facility a člověk se tomu už vůbec nevyzná. Takže naší povinností je dát k dispozici našich spoluobčanů rozpočtové dokumenty, které budou srozumitelné. A je to normální v každé demokracii a my poslanci také z toho vydáme počet našim spolupčanům. A abychom to mohli udělat, tak jim musíme dát k dispozici srozumitelné dok- dokumenty. Děkuji, pan Popovský, pan Vile, pan Lamar a pak ještě jednou zpravodaj a další. Thank you. Um, first... Děkuji. Za prvé k požadavku pana Marineska ohledně toho mapování, to bychom měli být schopni učinit. Jak jsem již uvedl, máme interní eh, databázi, ale to je pouze v rámci eh, eh, DG INTA a my se musíme spojit s kolegy z DG EFCO, abychom mm, se podělili o tyto mechanismy a pak také je sdíleli s vámi. Jedná se tedy o veškeré výdaje týkající se přistěhovalecké politiky, pokud jsem to pochopil správně. Samozřejmě, že si uvědomujeme, uvědomujeme eh, právní rozlišení mezi migranty a eh, uprchlíky a eh, bereme to na zřetel, když například posuzujeme Libanon i Jordánsko, země, které jsme my i vy nedávno navštívili. Tam jsme navštívili i uprchlické komunity, ale ať už se jedná o migranty nebo uprchlíky, chceme vždy zajistit, aby jejich práva byla zaručena Ehm, a plně respektována. Pokud jde o Sýrii, naše eh, angažma v Sýrii je velmi omezené v terénu ze zjevných důvodů. V Damašku již přítomní nejsme. Delegace zastoupení bylo přesunuto do Bejrútu z pochopitelných důvodů, ale my pouze spolupracujeme s OSN a organizacemi občanské společnosti, které jsou z to eh, ještě v zemi působit. Pokud jde o tu poznámku ohledně DDF, to ovládáte mnohem lépe než my a my nejsme odpovědní za řízení EDF, to znamená Evropského rozvojového fondu, ale e, pokud e, jde o platby nebo například garanční fond a tak dále, tady máme možnost koordinovat naši činnost v rámci jednotlivých útvarů komise. No, Nemáte co dodat? Tak potom paní Lamarck. Děkuji. Nemám odpověď na otázku pana Artui, pokud jde o poplatky o okupačním silám. To nebylo předmětem našeho auditu. Naproti tomu v naší zprávě vysvětlujeme, že uvnitř velkého rozpočtového souvězdí existuje ještě další malá, malé souvězdí, které se týká migrace, protože my jsme definovali sedm nástrojů pro migraci. Díky informacím komise jsme definovali uzavřené smlouvy související s migrací, ale jak už jsme řekli, nebylo možné eh, identifikovat skutečné výdaje. My známe jaký je problém, problém mezi závazky a platbami v evropském rozpočtu. Evropský rozvoj fond byl vlastně využit pro jednu desetinu smluv v tomto období. A vidíme, že se tak stane i u Svěřeneckého fondu. Takže v této oblasti je zřejmé, že když existují potřeby, tak se snažíme nalézt prostředky tam, kde jsou. A z toho plyne ta flexibilita a nedostatek eh, čitelnosti. Ale má to další dopad. V těchto případech eh, děláme to, co je nejjednodušší a co umíme. Tedy pouštíme se do rozvojové práce, ale je mnohem obtížnější vytvořit vazbu mezi migrací a rozvojem. To už jsme řekli a je to pravda, je třeba to zopakovat. Nejdříve tedy jde o cíle této rozpočtové politiky, ty jsou velmi široké, zahrnují boj s nelegální migrací, boj s, nele- s obchodováním s lidmi, pomoc k návratu, readmise, rozvoj a to ani nehovořím, a to už zaznělo o otázce uprchlíků, což není předmětem naší zprávy a to je předmětem interní politiky Unie a uplatnění asilového práva. Tedy ty cíle jsou velmi široké a velmi obtížné ve skutečnosti je realizovat. A vidíme dobře, že když se zabýváme využitím prostředků, že velká část prostředků bude využita na to, co je e, vlastně zájem členských států. Zajistit bezpečnost hranic, organizovat a zvládat nelegální migraci a pokud možno organizovat návrat. A to neobtížnější je vlastně vytvořit ten cyklus eh, pozitivním mezi rozvojem a migrací. To se těžko realizuje, protože členské státy a partnerské země nemají stejná očekávání. A pro zemi, odkud přichází migranti, je zajímavější využívat eh, finanční transfery od migrantů, než organizovat návrat. Jejichž návrat není vlastně organizován členským za které by si rádi zbavili, ale neorganizují tento návrat a nevytvářejí možnosti pro ekonomickou činnost. Takže jsme skutečně ve velmi rozporné situaci a definovat společnou politiku s tak různorodými partnery v tak složité situaci v oblasti sousedství, která je jak ob, oblastí tranzitu, přistěhovalectví, ale také vystěhování se a země jako Maroko, Ukrajina, Libie, Jordánsko, Syrie, to jsou všechno země našeho sousedství a nemají stejné vztahy k migraci. Tedy obtížně se stanovuje politika pro Unii, která by umožnila vzít v úvahu všechny tyto aspekty a všechna rozporná očekávání, ale přesto eh, definování cílu je jediné, které umožňuje vlastně tuto činnost nějakým způsobem uspořádat a stanovit konkrétnější cíle. A nad rámec toho existují také další otázky, obecně politická partnerství, která vznikají v Unii a zahrnují celou řadu otázek. A v terénu je takzvaný management, tedy tam se také vlastně řeší konkrétní potřeby a na základě ukazatelů eh, se snažíme o aktivnější mobilizaci jednotlivých subjektů Evropské unie v rámci delegací Evropské unie. To nochmal das Wort. Přeje si zpravodaj ještě jednou um, vyjádřit se k tématu? Ne, nepřejete si. V tom případě jsme dospěli k závěru tohoto bodu pořadu. Já vám srdečně děkuji, děkuji i předsedovi rozpočtového výboru a myslím, že zůstaneme v kontaktu v této otázce. Já vám srdečně děkuji za spolupráci. Myslím, že toto téma potřebuje naší společnou péči. Já děkuji. Takže můžeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání. Šestku jsme již probrali a tím pádem se dostáváme ke studii na téma Turecko. Spravodajem je náš kolega pan Vali. A chtěla bych proto udělit slovo k prezentaci studie. Hned to Eh, naleznu, abych vás představila. Jedná se o eh, návaznost eh, na zprávu účetního dvora 2009. Bohužel nemám k dispozici podklady o vás, takže se budete muset představit sami. Omlouvám se, je mi to líto. Um, yes, this is the... Jedná se o studii, jak byly předvstupní fondy a systémy kontroly v Turecku uh, využity a čerpány. Jedná se vlastně o follow-up na zvláštní zprávu 16 2009 sestává ze tří studijních eh, oblastí, z nichž eh, některé jsou pouze eh, nepřímo nepřímo související s tématem. První se jedná předstupních fondů, dále druhá část se týká půjček Světové banky Turecku a třetí financování uprchlíků v Turecku. E, já budu prezentovat první dvě části této zprávy a moje e, kolegyně Elza Peru e, se pak bude věnovat financování uprchlíků v Turecku. Měl bych asi úvodem předeslat, že tato zpráva byla ukončena v květnu letošního roku. Výzkum, který tomu předcházel, proběhl eh, od ledna do dubna letošního eh, roku. To znamená, mm, ty informace, které jsou eh, velmi choulostivé na čas, zejména v části třetí, tedy informace, které podléhají časovému vývoji, musíte, musíte samozřejmě brát s určitou rezervou. První studijní oblast, předvstupní financování. Tady bylo několik otázek a já jsem zdůraznil čtyři klíčové. První se týkalo eh, možné případné zneužití financování a pokud k němu došlo, eh, jak s tím bylo naloženo. Druhá otázka se specificky eh, týká mm, určitých bodů ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora. Třetí otázka se ptá, zdali objemy financování v rámci tří eh, jednotlivých předstupních nástrojů byly oprávněné. A čtvrtá otázka se týká toho, jaké legislativní změny eh, Turecko uskutečnilo eh, v rámci předstupních jednání. Takže jsme se tady museli vrátit až do roku 2005 a byli jsme požádáni o provedení určitého posouzení, zdali tyto legislativní změny přiblížily Evrop- Turecko Evropské unii, anebo eh, je vzdálili unii, anebo byly spíše neutrální z tohoto hlediska. Takže k prvnímu bodu zneužití, případné zneužití předstupních fondů je nutno zdůraznit, že nemáme možnost srovnávat situaci v Turecku. Nemáme možnost srovnávat situaci eh, Turecka s jinými kandidátskými zeměmi, protože neexistují veřejné údaje a bylo obtížné vůbec nějaká data získat. Komise nebyla stoje poskytnout, řekněme, a vůbec jsme nezaznamenali e, odezvu OLAFu a turecké orgány byly poměrně kooperativní. Takže Turecku existuje celá řada eh, rozsáhlých a eh, také systémových kontrol, eh, stejně tak jako v jiných zemích. A tento proces, myslím, v Turecku je srovnatelný s tím, co existovalo v jiných kandidátských zemích v minulosti. Eh, příslušný úřad v Turecku eh, hlásil asi 397 eh, nesrovnalostí, což odpovídá asi 0,04 financování do roku 2014 a představuje to asi 27 milionů eur neumíme posoudit, zda je to dobře nebo eh, špatně. Jakákoliv nesrovnatelnost je samozřejmě ehm, zavržení hodná, ale Turecko nás informovalo také, že v řadě případů ehm, nedošlo k vymáhání, protože ehm, ani nedospěli k čerpání finančních prostředků. 162 případů um, um, vlastně bylo eh, předmětem vymáhání a um, řadu tedy finančních prostředků se podařilo vymoci, ostatní jsou ještě v průběhu vyšetřování. Pokud jde o follow-up na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora 16 2009. Tady je výčet určitých bodů, které vyplynuly z této zprávy a týká se to specificky předvstupního financování. Ukazuje se tady nedostatek kritérií a rámce určujícího priority financování, nedostatek ex ante kontrol eh, eh, reality a ex post kontrol, eh, zejména pokud jde o ehm, priority eh, východního partnerství, také nedostatečné posouzení a nedostatečné informace o účinnosti pomoci a eh, cíle pomoci byly často nejasné, nerealistické a ukazatele byly nedostatečně definovány. A také E, to poukazuje na nedostatečné personální e, vybavení příslušných e, tureckých úřadů. Jsou tam také určité implementační problémy a prodlevy. Pokud jde o follow-up, od vyhotovení této zprávy IPA tu byla byl započat, to znamená druhý předvstupní nástroj a toto eh, vlastně je začátek eh, sektorového přístupu, i když eh, není zcela jasné, zdali takovýto sektorový přístup je nový nápad, protože takto už bylo od roku 2002 do roku 2006 řízeno eh, předvstupní financování. Je tady několik odvětových eh, ukazatelů, strategických odvětových ukazatelů, eh, založených na údajích nejenom od komise a tureckých úřadů, ale také od jiných institucí, jako například Světové banky a tak dále. A týkají se makroekonomických ukazatelů. Jsou tam také ukazatele o lidských právech. Nicméně ta eh, matice v době našeho zkoumání nebyla plně vyvinuta. A eh, byla tedy eh, zmíněna v hodnotící zprávě komise roku 2015. To znamená, je obtížné dospět k závěru, zdali bylo v těchto ukazatelích dosaženo pokroku. Pokud e, jde o e, design intervencí, tak tady se soustředujeme na kapitolu 23 a 24. Není pro nás jasné, zdali došlo ke zlepšení. Velmi často panuje spíš nejasno o tom, jaké jsou ty základní cíle. Tak jako v minulosti určitý popis druhu pomoci chybí a také jaká jsou, jaké jsou očekávané změny, ať už tedy změny v policii nebo jiných institucích. Není zcela jasné, jak systémy nebo přístupy nebo procesy těchto institucí se mají eh, změnit a jak bude pak ta změna posuzována. Eh, programovací dokumenty pro IPA 2 eh, vnímáme jako méně transparentní a méně jasné než předchozí projekty z předchozích předstupních nástrojů, zejména Eh, shledáváme, že eh, ty dlouhodobé rámce byly vlastně shrnuty v jedné obrovské tabulce a je pak obtížné je pochopit v řadě eh, případů a to asi není příliš užitečné v co by řídící nástroj. Pokud jde o hodnocení, tak jsme objevili poněkud tedy eh, matoucí eh, systém kompetencí a odpovědností eh, ze strany komise. Některé kompetence přísluší tureckým úřadům, jiné zase delegaci Evropské unie v Ankaře a nebylo zcela jasné získat jasný přehled o tom, jaká hodnocení už byla eh, provedena a kde se nacházejí jejich výsledky a eh, nedávná hodnocení týkající se Turecka eh, nebyla vždy dostačující. Když Evropský účetní dvůr vydal svou zprávu, tak stále ještě panovalo málo informací o účinnosti evropské pomoci. My jsme provedli analýzu celé řady eh, hodnotících zpráv, konkrétně k tomuto bodu velmi málo z nich eh, skýtá eh, dobrý eh, popis toho, co se vlastně v důsledku pomoci změnilo. Řekl bych, že to je určitý systémový problém, protože často zjišťujeme, že informace nejsou k dispozici, protože nebyly vyvinuty ukazatele a také cíle pomoci nejsou jasné a také eh, je velmi obtížné v mnoha případech nalézt eh, odpovídající informace a na základě nich pak eh, provést analýzu účinnosti pomoci. Myslím, že stále ještě se klade důraz na procesech odpovědnosti a transparentnosti hodnocení a Nerad to říkám, ale je tu určitý dotazníkový mechanický přístup, který se projevuje, to znamená, ty pokyny k hodnocení jsou velmi roztříštěné, například jsou uvedeny v roce e, v, v průvodci generálního ředitelství z roku 2008 a to je velmi povšechný přístup e, a neposkytuje určitý nějaký teoretický eh, základ eh, k postupu. Když jsme se sešli s DG NIR, tak eh, jsme zjistili, že veškeré hodnotící zprávy týkající se předstupních nástrojů pro Turecko na období 2002 až 2006 už nejsou k dispozici a tudíž nejsou ani rele relevantní, protože se týkali pomoci minulosti, poskytnuté v minulosti. Pokud jde o oprávněnost objemu předvstupní pomoci, tak by asi bylo záhodno eh, podívat se na eh, míru financování eh, určenou Turecku v rámci těch tří předstupních nástrojů. Došlo k vysokému nárůstu předvstupních nástrojů v rámci IPA 1 a došlo také k mírnému nárůstu v rámci IPA 2. Ten diagram na eh, druhé straně je analýza ročního financování a měl bych eh, také uvést, že eh, v těch posledních letech tohoto období 2017, 18, 19 a 20 jsme vlastně tu situaci museli odhadnout protože zatím ještě ty roční objemy nebyly stanoveny, takže jsme to museli eh, vyvodit z předchozích období. Snažili jsme se pochopit, zdali existuje určitý ta technická základna nebo technický podklad pro eh, finanční příděly a mm, generální ředitelství nám sdělilo, že to je spíše věci politického rozhodnutí, ale stále eh, je těžké těžko pochopit, jak eh, lze politické úvahy eh, proměnit ve finanční částky, i když se vychází z politických úvah očekávala by se alespoň nějaká metodologie eh, nebo nějaká konkrétní báze k proměně tedy určitých politických záměrů ve finanční částky. Takže ten podklad pro financování nám stále ještě není dostatečně jasný. Částky předvstupního financování v Turecku na hlavu jsou podstatně nižší než v jiných zemích, ale eh, eh, míra využití v Turecku je také nižší než v jiných zemích. A poslední komentář k tomu. Implementační vlastně rezerva e, z roku 2002, to znamená ta rozpracovanost od doby, kdy vlastně ten předvstupní nástroj v Turecku byl poprvé zahájen, tak e, e, my jsme byli informováni tureckou stranou, že vlastně ta rezerva, která vznikla již před deseti lety, ta nespracovaná, nevyčerpaná částka, má dopad na předstupní pomoc e, v současnosti. Pokud jde o legislativní změny v Turecku, tak my jsme se snažili přeskoumat výroční zprávy komise o Turecku, a to od roku 2005 a zjistil, zjistili jsme asi 2300 odkazů na legislativu a na základě toho jsme provedli analýzu, zdali ty odkazy byly pozitivní, negativní anebo neutrální. Většina odkazů naznačuje, že legislativa přibližuje nebo posouvá Turecku k EU, ale v některých případech, tedy konkrétně v deseti případech, identifikovaných, zatímco legislativa posouvá Turecko eh, blíž k EU, zpráva naznačovala také eh, závažné výhrady. Asi ve čtvrtině případů nebylo možné určit na základě analýz, a také komentářů ve zprávách komise, jestli eh, legislativa posouvá Turecko blíž eh, k EU nebo ji vzdaluje od EU. Asi 30 odkazů, které jsme zjistili, eh, jasně naznačovali, že legislativa vzdáluje Turecko od Evropské unie. Během tří let jsme rozpoznali nárůst negativních odkazů na legislativu v Turecku. A není možné vypozorovat z této analýzy čisté, čistý kumulativní, kumulativní účinek těchto změn. Tedy hlavní závěry z té oblasti 1 u studie, tedy hlavní výzvy o přestupní pomoci nejsou jedinečné pro Turecko. Podobné problémy se vyskytují u jiných kandidátských zemí a také případně u kandidátských zemí, které mají, kde to má kon, koncepci tedy konkrétních zákroků a ty otázky jsou velmi dlouhodobé a vztahují se na různé země a jsou výsledky vlastně systému, celého systému předstupní pomoci. A není pochyb, že je možné e, přisuzovat odpovědnost jednotlivým stranám v tom systému, ale je důležité se zabývat tím systémem jako celkem my bychom navrhovali, že skutečné poučení z minulých forem pomoci je omezen, omezeno důrazem na odpovědnost a konkrétní postupy při hodnocení a nedostatek systémové transparentnosti existuje. Je těžké nalézt data, která by mohla být bezprostředně analyzována a většina projektů je k dispozici na internetových stránkách komise až do roku 2002, což je pozitivní, ale je velmi obtížné je analyzovat. Pokud chcete provádět analýzu, je třeba ručně extrahovat jednotlivé informace. A jak už jsem uvedl, není tak jednoduché nalézt hodnotící zprávy a některé už nejsou veřejně dostupné. Konečně to znamená vlastně poměrně krátkodobé poučení. A někdo by mohl tvrdit, že hodnotící zprávy pokrývající pomoc v roce 2002-2003 už mají eh, historickou hodnotu a jsou překonané. Ale když hovoříme o Turecku, Turecko je stále kandidátskou zemí a má tento statut. A je možné tvrdit, že třeba se na to podívat z dlouhodobějšího pohledu, spíše než eh, se snažit o reaktivní krátkodobý pohled. Takže existují určitá doporučení, bylo by užitečné se zabývat dlouhotrvajícími systémovými nedostatky u předstupní pomoci, aby eh, tato data byla dostupnější a aby bylo možné je systematičtěji eh, analyzovat. A to by bylo také bylo by vhodné racionalizovat hierarchii zásahu u IPA 2. Také by bylo užitečné mít konzistentnější pokyny pro evaluaci. Netýká se to jednotlivých procesů, ale také teoretického základu a ten monitorovací odvětvový rámec by měl být eh, ročně aktualizován. A to by mělo být zahrnuto ve výroční zprávě, eh, spíše než aby čtenář dospěl k vlastním závěrům. Nyní se dostávám k oblasti studie 2, tedy půjčky EIB Turecku. Tady byly tři otázky. Do jaké míry ty půjčky byly v souladu s, s, s dobrými a špatnými postupy. A zda ty půjčky byly využity, aby přilákaly evropské společnosti, které by přesídlily do Turecka z, z členských států EU, tedy zda byly využity proto, aby poskytovaly neoprávněné výhody při přemístění provozu do Turecka. Evropské půjčky EIB představovaly asi 2 miliardy euro ročně od roku 2005. A zde bych řekl uhrnem, že zjištění že jsou poměrně neutrální. Nejsou zde důkazy, že by operace EIB v Turecku byly v rozporu s politikou EIB v boji proti podvodům a korupci. A ty půjčky byly v souladu také s obezřetnostní praxí v bankovnictví. A zabývali jsme se dvěma zásadami, které e, se vztahují na půjčky. A to se týká tedy požadavku na životní prostředí a na sociální otázky a u půjček, které jsme hodnotili, tak ty bezprostředně řešili tyto požadavky z hlediska životního prostředí a z hlediska sociálního. My jsme neanalizovali všechny půjčky, ale prováděli jsme případové studie v některých odvětvích. Ne, nebyly zaznamenány důkazy o tom, že by eh, prostředky EIB byly využity jako cesta, jak odlákat podniky, které by přesílili do Turecka. Jiná věc, která vyplynula eh, v rámci zjištění, že vlastně nejsou velké informace o účinnosti půjček EIB v Turecku a je třeba rozvinout eh, více hodnotících eh, kritérií v Turecku pro vyhodnocení právě efektivity těchto půjček. A tím se dostáváme k oblasti 3 ve studii a předám slovo kolegyni. Děkuji. Poslední oblast eh, studie je struktura a řízení pomoci, monitorovací a kontrolní mechanismy, účinnost pomoci a ponaučení a podmínky pro realizaci společného akčního plánu EU. Turecko stručně zhrnul zjištění v těchto oblastech, co se s výjimkou akčního plánu kontext se značně změnil než jsme dokončili naši studii v květnu. Pokud jde o první bod, eh, struktura a řízení pomoci. Od počátku krize v roce 2011 EU eh, e posílila prostředky skrze různé nástroje, které zde vidíte na tomto grafu. A existují dva konkrétní specifické prvky. Je to svěřenecký fond, který vznikl v roce 2014 pro řešení regionálního charakteru krize a nástroj pro uprchlíky v Turecku, který má vlastně slučovat prostředky z různých nástrojů. A studie zjistila, že, že je obtížné vlastně najít eh, rozložení prostředků pomoci v Turecku a nedává to konkrétní obrázek o konzistentnosti využití těchto prostředků. Pokud se podíváme na monitorovací kontrolní mechanismy, tak jsme zjistili obecně, jak postkontrolní mechanismy se jevily jako konzistentní, ale je příliš záhy pro vyhodnocení jejich účinnosti. Situace je nová a i ty nástroje jsou značně nové, jak už jsem uvedla. Také jsme zjistili, že informace o financování jsou obtížně zjistitelné a těžko dostupné ale zdá se, že komise začala tento problém řešit a monitoruje prostředky v Turecku na konci loňského roku a zprávy jsou nyní mnohem podrobnější. Studie také zjistila, že obavy, které zazněly ve zprávě Evropského účetního dvora z roku 2009 o monitoringu a kontrole prostředků byly vzaty v úvahu a řešeny komisí a zpětná vazba zúčastněných subjektů eh, ukazuje, že eh, ty, ty požadavky na monitoring jsou přísnější. Úloha tureckých úřadů se omezuje na koordinaci eh, činnosti jednotlivých partnerů, avšak některá opatření v rámci nástroje pro turecké uprchlíky vlastně znamená na navrácení prostředků od ministerstva vnitra a ty prostředky byly vlastně odeslány z Evropy v rámci dohody mezi EU a Tureckem a když byla dokončena studie, cíle těchto opatření byly skutečně nejasné a monitoring byl také poměrně eh, mlhavý. Pokud jde o účinnost pomoci až dosud a případná poučení, eh, studie zjistila, že je možné se domnívat, že účinnost bude těžko vyhodnotitelná, protože zde nebylo možné vlastně vyhodnotit potřeby uprchlíků přemístění do Turecka. A je to společné hodnocení, které provádí turecké úřady a úřady EU. A případová studie potvrdila tyto závěry a specifický projekt. A hodnocení tohoto specifického projektu vlastně ukázalo, že je těžké efektivitu vyhodnotit kvůli nedostatku základních dat. Ale případová studia také ukazuje, že byla vyčerpána poučení z tohoto projektu a znamená to další spolupráci a následný projekt je financován z projektu MAT. Konečně existují určité podobnosti mezi různými migračními politiky EU u opakujících se otázek a ukazuje, že třeba dále promýšlet eh, eh, řešení migrační politiky nejen v EU, ale v obecně. A závěrem doporučení. Studie doporučuje více transparentnosti u vnějšího financování ze strany EU vůči Turecku a zajistit, aby programy byly přizpůsobeny vůči prioritám, které byly definovány na základě hodnocení potřeb to, to se nestalo, než jsme tuto studii dokončili, tudíž zde je to doporučení. Také je doporučeno navázat na poučení z dřívějšího využití prostředků EU pro řešení uprchlické krize v Turecku a provádět další výzkum a reflektovat účinnost migračních politik EU i do budoucnosti. Například toto bude znamenat eh, vzít v úvahu poučení osvědčené postupy v sousedství a v dalších zemích, kde Evropská unie působí. A celkově to a závěrem eh, pokračování eh, uprchlické krize v souvislosti s konfliktem v Syrii vlastně znamená, že poučení je třeba, abychom zlepšili reakci Evropské unie do budoucnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto velice zajímavou studii a za důležitá konstatování, která jsme v podstatě, ke kterým jsme v podstatě také již dospěli prostřednictvím například zpráv o pokroku, například otázka toho dohledatelnosti či chápaní funkce, těch evropských fondů. To jsou všechno obrovská problematická místa. Já bych si přála, abychom se pokusili aspoň pět či sedm let po skončení projektu zjistit, za ten projekt, který financoval náš daňový poplatník, skutečně fungoval. A já bych byla vděčná, kdyby parlament takovéto návrhy podpořil, protože si myslím, že pro nás jsou prostě životně důležité. Marko Bali je zpravodaj a tímto dostává slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rovněž já Eh, jsem toho mínění, jak se uvedla, že potřebujeme jasný obrázek toho, jakým způsobem ty peníze vydáváme. Zejména v zemích, které jsou součástí programu předvstupní pomoci, které se tedy musí svým způsobem přizpůsobovat postupně Evropské unii a jít politickou cestou směrem do EU. Potřebujeme jasné údaje, ze kterých potom budeme moci vyvodit jasné závěry. Děkuji mnohokrát autorům studie. Myslím si, že odvedli skutečně vynikající práci eh, a za podmínek, které jistě nebyly vždy jednoduché. Ale ta studie je skutečně podle mě vynikající, protože skutečně ukazuje jasné závěry, které prostě musí budit obavu v nás, zejména co se týče dopadu a účinnosti evropských prostředků. V Turecku stále je to neznáme, eh, je tady deficit transparentnosti, v tom, jak tedy komise zachází s těmi všemi nástroji. Nemáme zatím údaje o nějakých nesrovnatelnostech IPy, ovšem je to v zemi, kde je vysoká míra korupce, je také zvláštní. Navíc Turecko tedy porušuje mnoho principů již demokratických dlouho, poslední měsíce. Erdogan propustil skutečně stovky tisíců zaměstnanců, mnozí z nich byli učitelé. To byly rovněž stovky tisíců učitelů, kteří byli propuštěni z gymnázií, ze základních škol. A co se týče prostředků pro uprchlíky, tady jak cíle, tak kontrolní metody jsou velice vágní. Třeba, aby tedy Eh, se dokázalo, že ten přístup, který byl zvolen, je vhodný. Rád bych položil komisi pět otázek a dvě otázky bych rád položil EIB, tedy otázky komisi. Studie ukazuje, že všeobecně chybí transparentnost ve využívání prostředků a v kontrole nesrovnalostí. Odpovědající DG informovalo autory studie o tom, že nedostalo žádné informace o tom, i když je to plánováno, jak tedy vypadají podvodné případy, i když veškeré případy podvodu v rámci IPA 2 se musí hlásit OLAFu, ale OLAFovi nebyl nahlášen ani jeden případ podvodu. Odpovědné turecké úřady hovoří o tom, že došlo asi z 329 podvodům v rámci IPy, eh, celkově asi 15 milionů eur od roku 2002 9 milionů eur se podařilo vymoci tureckým orgánům zpět. Rád bych věděl, jak chce komise kontrolovat toto zneužívání, když není schopná ani dát k dispozici odpovídající údaje. Druhá věc. Studie ukazuje, že komise není schopná předložit důkazy pro účinnost předstupní pomoci. Chybí specifické cíle a ověřitelné výsledky a indikátory. Co se týče indikátorů v oblasti legislativy a lidských práv, legislativní práci směrem k EU. Tady je situace katastrofální, tady jsou jasné ukazatele, které nehovoří o zlepšení. I sektorální e, ukazatele ne podkládají, nedokládají účinnost předstupní pomoci. Může komise vysvětlit, jak vznikají tyto nedostatky, máte výkonnostní indikátory, které by měřily ekonomický rozvoj nebo demokratický rozvoj. Zdále se hovořilo o 6 miliardách eur pro uprchlíky. Ta situace je velice komplexní, ale přesto se zeptám. Kolik stojí jeden uprchlík? Jsou nějaké údaje přibližně k tomuto tématu? Provedli jste nějaké studie? Můžete nám tedy dát k dispozici nějaká data? která bychom pak mohli dále si zanalizovat a zhodnotit jakožto zástupci lidu. A nebo prostě se tam vydávají peníze, utrácí a není vůbec žádný přehled o tom, jak a nemáte žádný feedback o tom, jakým způsobem se tedy vydávají ty peníze evropských daňových poplatníků v Turecku. Ještě ke studii tady je jasné, že nesrovnalosti nejsou eh, v případě peněz pro uprchlíky. Mne to překvapuje, neboť v Itálii jsme viděli, že je zcela běžné, že k nesrovnalostem dochází a v zemi, jako je Turecko, si dokážu představit, že je ta situace ještě horší než v Itálii. Pomocí jakých kontrolních metod zajišťujete to, že k podvodům nedochází? Dále, komise přislíbila Turecku do října vízovou liberalizaci náplátku, pokud tedy Turecko splní těch 22 kritérií. Může nás komise informovat o tom, jak to tedy vypadá s touto částí dohody s Tureckem? A dále dvě otázky na Evropskou investiční banku. Za prvé, může nám říct EIB, zda došlo k případům podvodům v Turecku? Ve zprávě se to neuvádí jaké kontrolní metody a mechanismy uplatňuje EIB v Turecku, aby zjistila či zajistila, že například z těch peněz nebude financován terorismus a pomocí jaký praktik se snažíte potírat korupci eh, nad ty standardní metody v rámci tedy přidělování vašich prostředků. Eh, zase ta korupce určitě je dochází k ní také například v Itálii, ale, ale myslím si, že v zemi, jako je Turecko, skutečně by se mělo postupovat pomocí velice tvrdých kontrolních metod. Jakým způsobem zajistujete to, že ty půjčky jdou skutečně do projektů, které vlastně podporují strategické cíle EU? Jak zjišťujete, zajišťujete, účinnost finančních prostředků a jak analyzujete socioekonomický dopad. Neboť Turecko je zemí, která mimo členských zemí EU dostává vůbec nejvíce peněz od Evropy. Turecko je na sedmém místě, co se týče příjemců, tedy dostává ještě mnoho, více peněz než mnoho samotných členských států. Dostává skutečně velké objemy prostředků v rámci předstupní pomoci. Já bych tedy rád věděl, jaké dopady to má na oblast sociální, environmentální a tak dále, jakou plody, jaké plody nesou tedy tyto evropské prostředky v této zemi protože skutečně jsou byly Turecku poskytnuty zásadní část, Rád si tedy vyslechnu odpovědi od komise a od EIB. Jsem velice zvědavý, co nám odpoví. Ta studie je skutečně e, alarmující. Zdá se, že mnohé není v pořádku a zároveň jde skutečně o velké množství peněz. Děkuji předsedkyně kolega Píper. Děkuji mnohokrát znalcům a oběma zpravodajům. Před několika lety jsem připravoval, nebo jsem provázel, analyzoval zvláštní zprávu Evropského soudního dvora k přípravným pracím Turecka pro vstup do EU a já mám pocit, že Turecko dříve již bylo tak nějak dále. Měli jsme již kritéria A viděli jsme tedy, do jaké míry se projekty vedly k tomu, že se to převádělo, nebo že Turecko se přibližovalo k právu společenství. Výsledky byly nekrát eh, velmi mm, nedobré, ale to, co se doslýchám nyní, že tady tam není ani transparentnost, ani jasná metodika se neuplatňuje, že je vše obtížné. V zásadě tato studie může vést pouze k závěru, že bychom měli i hned pozastavit vyprácení prostředků z programu IPA. Já nevím, zda jsme dřív skutečně v této věci byli dále, měli jsme lepší kritéria, jasnější. Takže bych rád věděl, co mi na to odpoví komise. A sečteno a potrženo, já s vámi souhlasím ale jsem velmi zklamán tím, co je ve studii obsaženo právě s ohledem na celou tu problematiku uprchlíků, neboť o uprchlících tam vůbec nic není. Tam říká, že, že máme nástroje, které musíme používat. V zásadě nic. Takže já tam bych tam býval očekával nějaký obsah nebo aktuální zmínku o aktuální situaci také v kontextu toho, že chceme jet na misi do Turecka, ale já se omlouvám se, ale tohle nám vůbec nějak nepomáhá. Děkuji, kolegyně Ayala Sender. Děkuji. Studie vychází z jisté skutečnosti, ze zprávy účetního dvora. Chtěla bych odborníkům položit eh, jednu otázku. Jednu věc nechápeme, ale myslím si, že eh, je vhodné, nebo bylo, bylo potřeba ji pochopit. Jakým způsobem se vůbec eh, přijímají rozhodnutí v této krizové oblasti? No, my tady často se zabýváme krizí v Řecku a odpovídající zprávou účetního dvora. A již tehdy bylo řečeno, řekli jsme si, Chtěli jsme vědět, kdo tedy rozhoduje, jak vypadá celý ten rozhodovací řetězec. Protože z toho často vyplývají problémy. V návaznosti na jedno rozhodnutí, například pokud je učiněno příliš rychle, pokud tam panují různé názory, a myslím si, že v případě Turecka je tomu přesně tak. Takže já se ptám, s ohledem na studii, dokázali jste zjistit, jak vypadalo to původní rozhodnutí, kdo jsou ti aktéři, kterých se to týká, neboť z toho vyplývá celá řada těch následných prvků. Kdo tedy rozhoduje, To je přeci zásadní v takovéto záležitosti. A na tom závisí veškeré další prvky. A možná to původní rozhodnutí prostě bylo špatné. Nechci tady provozovat name and shame a blame. Jsme o krok dál, to je jisté. Chceme omezit škodu návaznosti na rozhodnutí, které pravděpodobně prostě správné nebylo. Další kolega, prosím. Merci. Děkuji. Samozřejmě děkuji expertům za kvalitní práci a panu Valimu za adekvátní otázky, které položil. Pokud jsem to správně pochopil, tak nic není jasné v této věci. Na žádné téma není jasná odpověď. A navíc je to eufemismus, když se podíváme na výše částek a cíle, které byly stanovené a konečný účel. My jsme se ztrátou a poslepu převedli prostředky a nevíme, jak byly využity a to mi nejvíc vadí. Ta politika trvá již dlouho, jsou to miliony euro, které jsou vypláceny na předvstupní účely a my nejsme schopni zvládnout výsledky v různorodosti těch projektů, kterých se to týká. Já se chci zeptat komise, jak budete postupovat v budoucnosti v situaci dnešního Turecka. Nebyli jste schopni to dělat v minulosti, když ta situace byla mnohem klidnější. Dnešní Turecko, zatím jsme o tom nemluvili, ale je třeba to zasadit do kontextu. 3 tisíce zatčených soudců, 8 tisíc policistů, 20 tisíc vojáků, 16 tisíc eh, pracovníků školství, 20 tisíc eh, učitelů, všichni rektoři univerzit, novináři, 50 eh, televizních stanic zakázaných, tisíce novinářů a podobně. Jak to řekl kolega, do jaké míry to můžeme tolerovat? Můžeme mít vztahy, Eh, s Tureckem jako s, pouze obchodní a bilaterální, jako s dalšími zeměmi světa, ale je na čase si říci, že možná bude třeba přerušit eh, předstupní vztahy s Tureckem ze dvou důvodů. Za prvé, eh, z minulosti není nic jasné, a za druhé, do budoucnosti je taková nejistota, pokud je o budoucnost režimu pana Erdogana a Turecka, že nevím, jak Evropa může nadále jednat s tím, co se postupně uh, stává Islámskou republikou. Zařadila jsem se také na seznam řečníků. Mám jednu otázku eh, na autory studie, a totiž, vy říkáte, dva, že ten backlog z roku 2002 v roce 2017 ještě působí. Ptám se, čím to je, není možné, nemůže přeci ty peníze neustále sunout před námi vpřed oddalovat. Nevím, proč po tak dlouhé době ještě to takto trvá. Takže kdybyste nám o tom mohli něco říci, podělit se se svými znalostmi v této věci a dále dvě otázky komisi. Zjištění, že to jsou politické výdaje. Jak to tedy zjišťujete? Podle toho, jak zrovna máte náladu, co to znamená politický výdaj? Je to to, co chce kandidátská země? My to tedy neovlivníme. No co si máme pod tím představit? A pak otázka toho, toho zpravodajství, ty notifikace, to jsou ty zprávy o pokroku. Statistika byla velice zajímavá, to, to skutečně bylo mnoho práce, není to vždy příjemné si pročítat takovéto zprávy. Statistika je skutečně zajímavá, zjevně nás eh, vůbec nezajímalo z hlediska peněz, zda se Turecko přibližuje Unii nebo naopak vzdaluje. Takže já se ptám, jak si to mám představit? Kandidátská země by se tedy měla přibližovat směrem k Unii a pravděpodobně peníze by jí v tom měly napomáhat nebo i nutit k tomuto směru a pokud to nedělá, tak by ty peníze prostě neměla dostávat. Takže nějaká zmrazení prostředků, to jste zvažovali? Nejsou to jenom problémy v rámci těch projektů, ale takové to zásadní směřování, to by také nějakým způsobem mělo oblivnit vaše úvahy a rozhodnutí. A to spíše, že britští přátelé se rozhodli, že vystoupí. A to byli ti, kteří dříve velmi podporovali vstup Turecka do Unie. Takže já se ptám, jak vlastně s tím celým naložit dál. A má nějaký a komise přehled, co se udělalo z těch projektů, které jsme tedy rozhodli, že před sedmi lety, že je budeme financovat z evropských peněz více, co z toho bylo, anebo k tomu přistupujete tak, jako je to pryč, je to pryč a už se o to nebudeme starat. A ještě bych tedy dala slovo s řediteli z GD NIR, který má ve své kompetenci Turecko. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolíte-li, několik poznámek o tom, eh, co si myslíme o dění v Turecku a jako zaměstnanec komise člověk musí být velmi statečný, aby vyjádřil nesouhlas s předsedou nebo předsedkyní eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. A musím říci, že nyní poprvé s vámi eh, nesouhlasím týká se eh, studie. Upřímně řečeno, já tu studii eh, nepovažuji za eh, vynikající a důvodem je skutečně nedostatečná metodologie a také postup práce, který uplatňujeme. Možná, že je to něco, o čem bychom společně mohli přemýšlet a uvažovat o nápravě. Je zde jasný kontrast mezi informacemi, které poskytl Manfred eh, včera o cestě eh, do Turecka, o, eh, tedy hovoříte o nesrovnalostech a tak dále. Přitom máme pravidelný dialog, ale máme zde zásadní problém s metodologií a ta není podložena fakty. Takže já vám promíjím, že jste mě pozvala a eh, toto jsem potřebovala říci. Eh, naše setkání dnes probíhá v době velmi obtížné, pokud jde o vztahy s Tureckem a to eh, říkám velmi diplomaticky a méně statečně. Máme tady celou řadu výzev. Jednou z nich je migrace. Kdybychom zde byli seděli před rokem, hovořili bychom o desetitisících, kteří uprchlících, kteří vlastně každou noc plují z Turecka do Řecka a mnoho obětí. Toto se nám konečně podařilo eh, dostat eh, pod kontrolu. Počet eh, uprchlíků denně je 94 ve srovnání s dvěma tisíci, které jsme zaznamenali v začátcích implementace dohody mezi EU a Tureckem. A co je ještě důležité, nejdůležitější. Je to vlastně konec práce pašeráků a také e, se tím e, výrazně snížil počet obětí v Egejském e, moři. V počátcích jsme měli asi kolem 500 mrtvých utonulých v Egejském moři, dnes zhruba 20. To znamená, je to velký, významný pokles. Dále na naší straně jsme museli samozřejmě splnit několik domácích úkolů. Když si eh, eh, podrobně pročítáme prohlášení z 19. března, tak eh, komise tady chtěla podporovat Turecko v úsilí ehm, dosáhnout takzvané benchmarky vízové liberalizace, což by mělo být dovršeno do června Ježíjen. Ještě jsme tam nedospěli. Proč? Protože Turecko stále ještě nenaplnilo cíl cíle um, benchmark, benchmarku, to znamená ty vytčené eh, cíle. A to se týká ochrany dat a také vymícení podvodů a korupce a tak dále. Metodologie je jasná, budeme postupovat dále, když ta země e, naplní e, vytčené cíle. A současně jsme strážci e, smlouv, smluv a musíme samozřejmě postupovat přesně na základě pravidel vízové liberalizace zpráva eh, vlastně nebyla aktuální už v době, kdy byla zveřejněna. Eh, pokud eh, Jde o předvstupní pomoc. V první částce bylo k dispozici, byly k dispozici 3 miliardy eur a 2 miliardy pak eh, se dostanou do rozpočtu eh, společenství, do jednotlivých eh, položek a budou podléhat také kontrole. V rámci AFETu jsem vedl se s, příslušní, s příslušnou pracovní skupinou o tom diskuse. My jsme podepsali smlouvy s tím, nebo pro objem 1,2 miliony eur. A myslím, že když navštívíte Turecko, tak by bylo dobře, abyste na vlastní oči eh, sledli některé projekty. Proč? Protože dobře se nám hovoří o vstupech, ale eh, málo kdy hovoříme o výsledcích a dopadech. Když se podíváme například na ten kontrakt v hodnotě 300 milionů podepsaný s ministrem, eh, ministerstvem školství, tak to poskytuje Eh, vzdělání pro 500 tisíc eh, syrských dětí, které by eh, neměly jinak přístup ke školství. 300 milionů bylo vyčleněno na rezort zdravotnictví a to znamená lékařskou péči pro 2 miliony syrských uprchlíků. A to je jasně vymezeno. Když se podíváte na bezpečnostní sociální síť, tak tam poskytujeme jakousi um, kreditní kartu, uh, která současně propůjčí uprchlíkům určitou lidskou důstojnost na základě uh, vlastně té paušální částky, k níž uh, je tato karta opravňuje a mají tak přístup k základním potřebám ten, kdo by byl navštívil Turecko v květnu, tak by to mohl slednout na vlastní oči. My tady eh, nevedeme jednání eh, za zavřenými dveřmi, ale eh, nutno říci, že stále ještě nenaplňujeme vytčené cíle. To znamená, že budeme muset eh, z naší strany, to znamená ze strany Evropské eh, unie, přiznat, že jsme určité fondy vyčlenili a velmi dobře víme, co eh, se děje a mm, jaký to má dopad. Další body. Širší politická situace. Ano, je to velká výzva, o tom není pochyb a správně jsme učinili, že jsme projevili solidaritu s Tureckem Ruskem a také jsme odmítli, respektive odsoudili eh, puč. Ehm, stejně tak bych se zachoval eh, já eh, jako Brit, kdyby ehm, britská armáda bombardovala ehm, britský parlament ale současně musíme uznat, že 400 tisíc lidí bylo zatčeno, eh, asi 100 tisíc lidí bylo propuštěno z své práce a eh, myslím, že eh, výzvou pro Turecko je nyní zajistit, aby každý jednotlivec z těchto zatčených a propuštěných měl Eh, zaručen, eh, zaručeno právo prezumce neviny a také eh, zaručený přístup k spravedlnosti, to znamená k nezávislému soudnímu procesu. Samozřejmě, že by to byla velká výzva pro každou zemi a o to větší pro Turecko. A nyní se dostávám k hodnotící zprávě. Já vlastně nevím, na, jaký hodno, na jakou hodnotící zprávu se konzultanti zaměřili za rok 2015. Určitě ne na tu, kterou předložila komise, protože my jsme se v naší hodnotící zprávě eh, na základě diskusí s vámi i s účetním dvořem a také eh, na základě práce eh, s panem Brokem a Afetem zaměřili na vypracování jasné metodologie, která nenechává nikoho na pochybách o tom, čeho země dosáhla na své eh, trajektorii k, eh, směrem k Evropské eh, unii a na základě tedy plnění jednotlivých vytčených cílů za 12, tisí, 12 měsíců. Takže zjevně tady máme jasný problém. Se spravodajem se setkám příští týden, abychom si vyměnili přesnější informace. Je jasné, že letos, eh, když navštívíme Turecko, tak to bude eh, velká výzva, protože eh, vývoj v oblasti svobody slova a také právního státu jsou do značné míry pochybné a mm, o tom budeme také jasně mluvit ve zprávě. IPA je finanční nástroj nové generace. Jeden eh, vůbec z prvních eh, nástrojů, který eh, místo předsedkyně Georgieva iniciovala. Když se podíváte na právní základ pro IPA, tak tam máme požadavek výkonnostních ukazatelů, cílů, pokroku v rámci předvstupní strategie a také tam máme jasné indikátory a odvětvové cíle. A to vše se sloučí příští rok a dospějeme tak eh, vlastně k určité částce, která může představovat 10 celkového objemu IPA za rok. A to bude částka, která buď bude eh, vlastně odňata z přídělu pro příslušnou zemi, anebo eh, přidána. To znamená, o ní bude příděl navýšen. A toto vše bude zcela eh, jasně uvedeno ve zprávě a je to také stanoveno v legislativě. Budeme zkoumat efektivní implementaci předstupní pomoci. Tady jsme měli, přiznám, určité potíže s Tureckem, protože Turecko nebylo ochotno poskytnout přesné cíle v oblasti lidských práv a pokud jde o posuzování této skutečnosti v rámci výkonnosti, tak závěr bude eh, a myslím i je logický. Další bod. Také Neuvěřitelně eh, sledujeme bedlivě eh, transparentnost předstupního financování. Nerozumím vašim komentářům o uprchlík o uprchlících. Když se podíváte na webové stránce komise, tak eh, tam uvidíte mapu eh, s eh, výčtem jednotlivých kontraktů, které jsme podepsali a jaké nástroje jsme vyčlenili. Když se podíváme na předvstupní pomoc podrobně, například mezinárodní iniciativa pro pomoc. To je nezávislá organizace, která analyzuje eh, práci jednotlivých humanitárních organizací. Když se podívám na index za rok 2016, tak cituji, DigiNIR zaznamenal významný eh, úspěch a DG NIR zaznamenal velký eh, pokrok eh, navýšení tedy transparentnosti o 26 u těchto humanitárních eh, organizací nebo organizací poskytujících pomoc. Já vůbec nechápu, odkud tedy by měla vyplývat tato nedostatečná informovanost další otázky. Zdali sledujeme eh, pozorně případy OLAF nebo vyšetřované OLAFem. Ano, to eh, činíme. Eh, dále co děláme mm, s vymáháním částek nebo s vymoženými částkami. Tady se nám pomohlo vymoci 8,4 procenta fondů, které jsme již vyplatili. V absolutních číslech je to 72,85 milionů tedy postupujeme vlastně, jako kdybychom poskytovali strukturální fondy, ale decentralizovaně dochází k určité prodlevě s uzavřením předchozích programů, protože Eh, otázkou je, zdali jsme spokojeni s rychlostí implementace. Ne, zdaleka nejsme. Jedním z důvodů je, že jsme eh, poměrně pozdě eh, dohodli finanční rámec na tuto finanční perspektivu, ale také se to týká určitých záruk. Například neposkytujeme financování dříve, než jsme zajistili úplnou akreditaci systémů a než tedy eh, nezavedeme určité konkrétní pojistky a eh, záruky. Eh, stále například jsme to neučinili v sektoru dopravy. až poté můžeme spustit financování. Došlo také eh, k prodlevě eh, v oblasti veřejných zakázek a proto eh, mm, náš příslušný úředník mm, pozastavil platby v této věci. Dále, kolik stojí jednotlivý uprchlík. To je poměrně obtížné vyčíslit, protože záleží na tom, jaké služby poskytujete. My jsme se snažili zjistit náklady na vzdělávání a v oblasti zdravotnictví a mm, to považujeme za základ pro některé naše e, intervence, ale mm, není to nic přesného. Proč v rámci migračních fondů e, nebyly nalezeny, nalezeny žádné nesrovnalosti? Já bych řekl, že protože tento nástroj eh, byl vytvořen teprve v březnu, takže eh, zatím ještě jsme nic konkrétního nezjistili a také ale pracujeme na určitém eh, rámci pro výsledky otázku um, liberalizace víz jsem, myslím, již pokryl a jak um, naložíme s budoucími vztahy s Tureckem. Myslím, že to bude um, záležet na uh, pokroku, respektive na samotném Turecku, jak bude naplňovat přístupová kritéria. E, to je samozřejmě politická otázka, má e, velké dopady, ale e, my samozřejmě musíme Turecko podporovat, nemusím, nemůžeme jej nikým jiným nahradit a 9. listopadu ostatně vydáme další hodnotící zprávu, která bude přesně hodnotit uplynulých 12 měsíců a jednotlivá odbětví. Děkuji vám. Děkuji. <clears throat> Hrdinové jsou většinou mrtví. Ale já, já, ano, já si, já si, já jsem rád, když někdo, ráda se mnou někdo nesouhlasí, ale bývala by se ráda dozvěděla, proč nesouhlasíte. Poněkud paušálně jste odsoudil tu studii a vůbec nevíme, jak se dospěl k tomuto svému závěru, takže vás prosím, abyste nám to ještě osvětlil, proč se vám studie nelíbí. Já myslím, že jsem jasně řekl, že nerozumím komentářům na slajdech, nerozumím eh, některým eh, faktům o vymáhání. Já když si čtu tu studii a já se obecně eh, otevřeně dívám na evaluační zprávy, a jsem odpovědný za evaluaci na našem ředitelství. Já až na jednu nebo dvě výjimky, shledávám, že ta doporučení nemají příliš velkou cenu. A jedna, možná ta odpovědnost je na naší straně, protože ty informace, které jsme poskytovali a tým pracoval pod velkým tlakem, pokud jde o migrační krizi, pokud jde o omezené zdroje, které máme. Ale pro mě bohužel, když vidím ta doporučení a vidím, některé eh, zprávy o tom, že prostě není to transparentní, pokud je o každodenní zprávy, tak skutečně to tak není. Nyní bych ráda dala slovo autorům studie, aby mohli zareagovat. Prosím. Um, yes, well, we did. Otázka transparentnosti je důležitá z hlediska velkého rozdílu. Kde se díváte, když sedíte na DG NIR a informace máte k dispozici a máte k ním přístup. A my jsme se sešli s Digi NIR a bohužel pan Mortis nebyl k dispozici a sešli jsme se s kolegy. A některé z těch informací, třeba o nesrovnalostech, tam jsme dostali odlišné informace od eh, jednotlivých oddělení komise. A na DGN nám bylo řečeno, že žádné informace nejsou k dispozici o nesrovnalostech, že na DGN takové informace nejsou. O delegace jsme se dozvěděli a že DGN a delegace má tyto informace k dispozici. A neříkám, že průběžné zprávy nejsou transparentní. To se spíše týkalo před eh, vstupního financování a celé koncepce předstupního financování, zejména u dokumentu IPA 2. A je obtížně srozumitelné, jaké jsou cíle těch jednotlivých akcí. A Obecný problém s transparentností se vyskytuje, pokud je o dostupnost informací. A stalo to dost velké úsilí proč zjistit, proč některé informace jsou dispozici a ne a podobně. A řada z nich je k dispozici na internetových stránkách komise, ale opět Eh, není to úplně schudná cesta, jak nalézt informace, když se díváte na ty stránky. A nechci tvrdit, že komise eh, se snaží stížit nalezení informací, ale to, jak je to prezentováno, představuje překážku. A to se týká také toho, jak informace o dřívějších předstupních nástrojů byly zpřístupněny. A to, s tím se vracíme k informacím z roku 2002, ale pokud chcete provádět finanční analýzu, tak je třeba eh, ručně extrahovat relevantní informace z Nejdříve je třeba je stáhnout a potom je vlastně potřeba eh, je skopírovat eh, na rozvahu a podobně, takže opravdu No, eh, pokud jde o výkonnostní odměnu, to je věc, o které víme, ale byli jsme delegací informováni, že to funguje jednosměrně. Jinými slovy, je to výkonnostní odměna eh, za splně určitých cílů, která představuje 10%. A pan Mortě to ne, eh, řekl celé. Nefunguje to jinak. že nedochází ke snížení finančních prostředků pro nesplnění cílu. O tom jsme byli informováni. A zdá se, že neexistuje souvislost mezi strategickými ukazateli po odvětvích a jednotlivými zásahy nebo projekty a podobně. Mám pokračovat s dalšími otázkami. Pokud jde o to, kde tedy informace o rozhodování. To, to nám opět není úplně jasné. Je tu sklon odkazovat na různá nařízení a dokumenty, ale celá řada rozhodnutí byla přijata mimo a základ pro financování a úroveň financování například e, stále není jasná. My jsme kladli tuto otázku při setkání s DG NIR a, a odpověď byla prostě čistě politická. Kdyby pan Morty e, by se byl s námi setkal, tak by byl mohl vysvětlit možná podrobněji a jasněji tuto otázku a, jak, a metodiku, která to předjímá. Ale ten proces nám stále není jasný. Ano, postupy, které se týkají přestupního financování, jsou velmi složité a jsou dobře zadokumentované. Ale jak už jsem řekl, když jsme se ptali na konkrétní rozhodnutí, tak často se odkazuje na konkrétní nařízení bez poskytnutí eh, konkrétnější odpovědi, zejména toho, kdy bylo určité rozhodnutí přijato a jaká byla kritéria pro takové rozhodnutí. A otázka vlastně té rezervy, to byla otázka tureckého subjektu který dobře znal situaci a vlastně vznikla, když pomoc v roce 2002 byla spuštěna a turecké úřady poměrně pomalu vytvářely ústřední eh, řídící pracoviště a poměrně dlouho se tam nic nedělo a jak, my jsme se dotazovali, jak, jak to poté pokračovalo a vlastně musel být vyvinut tlak na změny u jednotlivých předstupních nástrojů a když docházelo k překryvu mezi prvním nástrojem, tedy prvním předstupním nástrojem a IPO 1, IPA 1 vyžadovala vytvoření eh, struktur, které by byly více v souladu se strukturálními fondy a s příslušným financováním. U IPI 2 je vlastně návrat k odvětvovému přístupu a turecké orgány to uvedly ve skutečnosti je to pro ně velmi problematické, protože eh, byly eh, rozčleněny do jednotlivých odvětví, kde ty instituce vlastně nejsou zvyklé spolupracovat. A jsou důrazně nabádáni, aby připravili konzistentní odvětvovou strategii a souhlasili s cíly a s jednotlivými akcemi. A i to vyvolává problémy a také bylo uvedeno, že prověrka ex ante pomoci je velmi intenzivní a to je velmi náročné. A také jsou způsobena spoždění eh, ne vždy dostatečně rychlými reakcemi komise na klíčové otázky. A to se vyskytlo zejména v oblasti následných eh, programu, operačního programu pro regionální konkurenceschopnost, kdy převod odpovědnosti z DG Regio 5 na DG NIR podle tureckých eh, subjektů eh, ta míra reaktivity nebyla taková, na jakou byli zvyklí v DG Regio a museli čekat na odpovědi na důležité otázky a také bylo naznačeno, že kvalita informací minimálně krátkodobě byla ovlivněna převodem této odpovědnosti. A mohl bych na to poměrně jednoduše, proč je tu tedy ten, ta rezerva vlastně nedokončených případů, protože Turecko vlastně nepřidělo dost prostředků na dopracování, ale to je jenom částečná odpověď. Další problémy souvisí e, a ty problémy jsou systémové a mají dopad. Ähm, Děkuji. Máme teď poněkud problém s časem. Já bych ráda dala kolegovi Vali na závěr slovo, ale nejdříve bych poprosila o několik věcí. Říkali jste tady čísla, která se týkají nástroje facility pro Turecko, o kterou se chceme starat v rámci naší ceny. 202 miliard ze 3 miliard je už tady navázáno. Můžete nám říct, co to jsou přesně projekty, na jaké konkrétní projekty je to navázáno a kdo ty peníze dostane? A dále 347 milionů již bylo vyplaceno. To je pěkné. To asi je v tom také obsaženo. Pak by nás zajímalo, jaké jsou průměrné náklady na uprchlíka. Um, jak tedy se to vyplácí? Jak tedy, proč to najednou musí tedy být ty 3 miliardy? Podle čeho jste to stanovili? To by nám pomohlo. Já už jsem o tom hovořila včera s panem Gráfem a bylo by hodné, kdybychom k tomu měli ještě nějaká další čísla. A pokud kolegové, kteří pocestují, budou cestovat do Turecka, měli ještě nějaká přání, tak hm, by bylo vhodné, aby je mohli vyjádřit. A proto dávám ještě krátce slovo kolegovi Celerovi a pak na závěr kolegovi Vali. Nebo pak, neboť pak budeme muset pokračovat v naší výměně názorů s generálním ředitelem DG Děkuji. Otázka. Eh, bylo uvedeno, že v Turecku eh, se dává, eh, že Turecko dostává k dispozici obrovské částky, zejména proto, aby se řešilo školní vzdělávání pro syrské děti, tedy pro děti syrských uprchlíků. Ale podle mne eh, ty děti hovoří všichni arabsky a ne turecky. A pokud již měli v Turecku nějaké rudimentární vzdělání základní, no tak to samozřejmě bylo v arabčině, v arabském jazyce a písmu, jak teda mají nyní turecké školy zajistit, aby ty děti byly vyučovány v arabštině, tedy ve jazyce své vlasti a svých rodičů, nebo je budou učit turecky a um, peníze nejsou všechno, potřebujete učitele, kvalifikovaný personál, pravděpodobně nějaké sociální pečovatele, nebo těch dětí je traumatizováno. Jak to celé kontrolujete? aby skutečně ten výsledek byl rozumný, aby to nebylo, neposloužilo nám pouze jako takové alibi. Prosím, abyste nám tedy i na tuto otázku ještě písemně odpověděli a nyní kolega Bali. Děkuji velice stručně. Rád bych si vyžádal písemnou odpověď od EIB na mé dvě otázky na závěr. Vím, že to téma je velmi obtížné. Také proto, že jsme jistým způsobem eh, vydíráni panem Erdogan. Máme ten, tu dohodu 6 miliard, jestli to institucionálně není. Potvrzeno, že my mu tedy dáme 6 miliard a on zavře hranice. A on pak chce také ta vízová ulehčení. Interinstitucionálně ještě neexistuje žádná právní dohoda na těch 6 miliardách. Tady jsme se ptali i pana Šulce. Není to nikdy oficiálně, ještě to nebylo nikdy oficiálně potvrzeno a nyní k chybějící transparentnosti, zejména s ohledem na migranty. V Itálii máme tentýž problém. Bylo řečeno, že nás uprchlých stojí 35 až 37 eur, nebo migrant, prostě tak každá osoba, která přijde do Itálie. Je to podobné v Turecku a do jaké míry kontrolujete e, smlouvy a také ty subdodavatele, ty smlouvy subdodavatelů. Organizovaný zločin je velmi intenzivně e, činný právě v oblasti praní špinavých peněz a mnoho kriminálních organizací pere peníze, recykluje peníze já se s vámi nechci hádat, naopak já s vámi chci spolupracovat, abychom se společně pokusili zvládnout velice komplexní situaci, která ovšem eh, v sebe nese potenciál, že by mohla vést ještě k dalším problémům, o kterých zatím zdá se komise ještě vůbec nemá jasnou představu. Mimo jiné také právě proto, protože komise má tolik řadu různých ředitelství a oddělení, existují lidé, kteří jsou kompetentní za přistěhovalecké problémy v Evropě, v Itálii. Možná oni by vám mohli poskytnout jasnější informace. Takže já jsem velice zvědav eh, na veškeré další informace písemné od komise. Prosím, eh, zachovejme si tento dialog, abychom taky v budoucnu měli nějaká následné kroky, následná opatření. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. Děkuji také autorům studie. Budeme to téma sledovat i dál, i v rámci naší cesty do Turecka a připomínám, že ještě potřebujeme nějaké členy, kteří do, pro tuto delegaci, kteří tedy po, po, pojedou do toho Turecka. Ten první den je v Ankaře. Ještě máme tři místa volná, takže prosím, dodejte si odvahy a připojte se k nám. Bylo by vhodné, abychom tam měli alespoň sedmi členů delegaci. Omlouvám se u EIB, již prostě nemáme čas, budeme muset pokročit v našem programu dál, jinak to nestihneme, takže by bylo možná dobré, kdybyste na otázky, které vám byly položeny, mohli také odpovědět písemně. Děkuji vám mnohokrát a nyní jsme u dalšího bodu na pořadu jednání a to je mm, výměna názoru s generálním ředitelem DG Regi. Týká se to absolutoria zpravodaj je Joachim Celer a já bych nejdříve poblápřela panu generálnímu řediteli k jeho nové funkci. Přeji vám vše nejlepší ve vaší práci. A nyní máte slovo pro krátkou úvodní prezentaci, prosím. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za vaše přívětivá slova, kterými jste mě přivítala. Presentation takže dovolte v úvodu eh, několik informací k zprávě, která ještě byla podepsána mým předchůdcem. Jedná se o výsledky za rok 2015, ale já se s tím plně stotožňuji. Řekl bych, že tato zpráva potvrzuje velmi pevný a konzistentní trend směrem k progresivní, byť pomalé redukci nezbytných výhrad a také je to vítaný trend po mém soudu pokud jde o e, rizika e, naší výdajové politiky. Ten zbývající kumula, to zbývající kumulativní e, riziko činí nyní asi 1% a nyní se vlastně blížíme k uzavření období a vnímáme to jako vlastně potvrzení toho, že budeme schopni uzavřít toto období pod Prahem významností ve výši 2%. Pokud jde o 2000, období 2014 až 2020, tak uplynulý rok byl obdobím velmi intenzivních příprav. Stále ještě šlo zejména o přípravy programů, které musely být eh, napřed hm, dohodnuty s členskými státy v roce 2015, protože jsme to všechno nezvládli v roce 2014 a hm, podpora členských států eh, v jejich eh, úkolech hm, nominovat kontrolní orgány a orgány dohledu také pokračovala a nyní už postupujeme rychleji a také v, ve všech ostatních podmínkách, které chceme vytvořit eh, s cílem optimální kvality eh, výdajové politiky tak tady skutečně se nám daří všechny ty podmínky dobře stanovovat. Konkrétně jde o e, podmíněnost ex ante. Takže tolik bych e, řekl úvodem. Děkuji. Děkuji. zpravodajem je kolega Celer. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, také děkuji mnohokrát panu Lemeterovi, že byl ochoten zavítat mezi nás. Rok 2015 je, pokud tak chceme, poněkud komplikovaným rokem. Mělo by mělo to být vlastně již druhý rok nového podpůrného odporu u strukturálních kohezních fondů. Ovšem 80 plateb v roce 2015 byly pouze eh, platby na operační programy minulého podpůrného období 2007 až 2013. Eh, a dále zálohy na 2014 a 2015 pro to nové eh, podpůrné odbolí jsou ve výši 7,8 miliard eur. jsou ty předběžné platby. Čímž se tedy obsah zprávy 2015 se zejména zabývá tím minulým obdobím, to z toho vyplývá. A pravděpodobně to tak bude i u výroční zprávy účetního zhruba. Zpráva o činnosti ukazuje, když se podíváme na čísla, že tady máme pozitivní trend asi 35 tisíc pro projektů v oblasti výzkumu a vývoje bylo do roku 2014 podpojeno v oblasti IKT Eh, to bylo asi 40 tisíc projektů, 50 tisíc projektů, podpora malých a středních podniků eh, a bylo vytvořeno více než 80 pracovních míst touto cestou, zejména v oblasti eh, ekologie, doprava a obnovitelné zdroje, strukturální fondy. Tady skutečně zajistí růst a zaměstnanost. Navzdory všemu. Několik otázek. Ten ukazatel vytvoření pracovních míst je skutečně vhodný proto, aby dokázal pokrýt odstraňování rozdílů mezi regiony, neboť vlastním cílem kohezní politiky je právě to, aby ekonomicky silnější regiony si zachovaly konkurenceschopnost a zaměstnanost a ekonomicky slabší regiony alespoň byly jaksi přiblíženy evropskému průmyslu, promiňte, průměru minimálně. Takže zde si myslím, že bychom to měli ještě jednou zanalizovat, zda ty dosavatní ukazatele jsou skutečně schopni to takto pokrýt, takto ukázat. A co se týče udržitelnosti vytvořených pracovních míst, i zde nemáme pocit, že by to bylo vždy plně transparentní. Otázkou je rovněž i to, jakým způsobem se hodnotit výsledky spolupráce mezi podniky a výzkumnými instituty, jakým způsobem by to mohlo být lépe zobrazeno. A potřebujeme rovněž jistotu při ověřování údajů, které nám poskytují členské státy o prostředcích. A pak je zde další projekt kohezní a strukturální politiky a to je zejména to, že mají být podpořeny zejména projekty transnárodní trans, dopravní infrastruktury. A tady jsou nedostatky, ukázaly to už minulé zprávy. Často se investuje více do vnitřní dopravy, než aby se podpořila přeshraniční doprava. Důležité by bylo s ohledem na evropský semestr, který existuje, podívat se na to, jak jsou eh, No, implementovaná na či propojena, jak by mohly být propojena specifická opatření pro jednotlivé země evropského sebe s těmi prostě možnostmi, které nabízejí právě strukturální fondy, tak aby ty země mohly skutečně ta doporučení zrealizovat. A další otázka. Zda GD Regio využilo ty dohody o partnerství k tomu, aby podpořilo v programech členských států zaměření na cíle. Víme, že často ty dohody o partnerství byly velmi pokročené, již v roce 2014-2015 a byly někdy uzavírány z, ve velkém časovém tlaku, takže z toho vyplývá otázka, zda vůbec bylo dosaženo těch původních cílů. Nyní k jednotlivým programům. Stále existují ještě čtyři programy z období 2000 až 2006 v Bulharsku, Itálii a v Rumunsku, které ještě nejsou uzavřeny. A zde si myslím, bychom potřebovali více informací o těchto programech a o tom, kdy tedy můžeme počítat s tím, že po deseti letech se to celé konečně uzavře otázka spolehlivosti údajů, které, které poskytují členské státy, o tom jsem již hovořil. Jsme tady ve stíleném řízení, což tedy znamená, že skutečně základem pro naše odhady hodnocení jsou údaje členských států a proto se ptám, co dělá komise pro to, aby posílila to vědomí v členských státech, pro to, jak důležité pro nás ty údaje jsou, také proto, abychom mohli odhadovat dopady a přínosy kohezní politiky. Tradiční zdroj chyb jsou ty takzvané nespůsobilé údaje. Jak hodlá komise se postavit tomu specifickému riziku a snížit ho. A v této souvislosti mě opět napadlo, nebo že současná pravidla pro eh, hrazení DPH jsou nejasná a opět je z toho častý zdroj chyb. I zde si myslím, že bychom potřebovali silnější zaměření na to, aby se pravidla dodržovala a také bychom měli ta pravidla zjednodušit, aby vůbec byla dodržovatelná. A ještě další otázka. Co si myslí komise účetní dvůr o tom, jak by se měly měřit výkon od členských států v oblasti zadávání veřejných zakázek, či jak se dále vyvinula důležitý prvek v rámci eh, kohezní politiky mají být finanční nástroje také právě v regionální politice. A jak, eh, rád bych si tedy od vás vyžádal odhad, jak to tedy vidíte. Máte pocit, že finanční názory jsou skutečně atraktivním a dobrým nástrojem? A pan Lemetr o tom už hovořil. Jde o to, že komise při určování evropských strukturálních a investičních bondů nějakým způsobem již postoupila s těmi ve spolupráci s orgány um, členských států. Já se ptám, do jaké míry. Bylo by možné to nějak kvantifikovat a kvalifikovat? A ještě ten syndrom use it or lose it, tedy buď využij nebo to přijdeš o ty prostředky, zdá se, že to přetrvává členských států. Nyní jsme zavedli výkonnostní rezervu, já se ptám, zda je to dostatečný přístup za podnět pro členské státy k tomu, aby se zaměřili skutečně na tu orientaci na výsledky. Momentálně ještě nemáme žádný skutečný finanční podnět či sankce právě proto, aby se tedy zaměřovali na ty výsledky. Máme tady určité finanční obravy, to by bylo to ještě není možné například použít ani po zastavení plateb nelze použít, i když v podstatě jsme téměř na konci třetího roku programovacího období. Pak je důležité zanalizovat si potřeby projekty. Bohužel Často to tady není, často se to bere jako náhrada národního financování a často nevidíme evropskou přidanou hodnotu v těch projektech. Vidíme, že některé členské státy mají potíže s investicemi, my to chápeme, ale navzory tomu aby peníze, které dává k dispozici Unie a její fondy, prostě by měly být využívány tak, aby skutečně podpořili zrealizování evropských cílů Další zdroj chyb, který opětovně se prokazuje, je, jsou právě nedodržování pravidel pro státní subvence, protože u různých fondů je to upraveno různě. Například, když nějaká univerzita dostává peníze z rámcového programu pro výzkum, i když tato univerzita je tedy státním zařízením, je financována státem, tak to nepodléhá pravidlům pro subvence, ale já například v těch nejzdálenějších regionech jsem často zažíval situaci, že podniky jsou schopni se udržet na životě pouze tím, že mají nějakou státní účast. A v takovémto případě by pak Financování projektů ze investičních a strukturálních fondů bylo v střetu s těmi pravidly pro státní pomoc a pro, proto si myslím, že v takovýchto případech eh, bychom eh, se měli snažit o silnější transparentnost a nějak se zamyslet nad tím, aby to vše bylo vůbec proveditelné. To tedy mé poznámky vzhledem k času, který mám k dispozici Myslím si, že zbytek bychom mohli pak dořešit písemně. Předsedkyně, děkuji, to byla celá řada otázek, takže prosím, pane generální řediteli. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Děkuji za vaše za váš skutečně dlouhý seznam otázek. Pokusím se jimi projít v pořadí, jak byly položeny. Tvorba indikátor tvorba pracovních míst. Pochopil jsem, že vaše otázka se týkala legitimity. Myslím, že se všichni shodneme, že politika soudržnosti správně se vedla do souladu s cíly Evropy 2020 a jeden z hlavních cílů bylo dosáhnout eh, vyšší míru zaměstnanosti se všemi vedlejšími pozitivními aspekty a určitě vidíme ukazatele tvorby pracovních míst jako ústřední, vysoce přiměřený ukazatel. A chci upozornit také na ex post hodnocení výsledku 2013, které jsme právě předložili před 14 dny, pokud se nepletu, je na 20. září. A toto hodnocení ex post pouze vychází z konkrétních výsledků do roku 2014, protože to hodnocení vlastně proběhlo v posledních 14 eh, měsících a bylo provedeno plejádou vnějších hodnotitelů, nikoli námi. A považuji za zcela pozoruhodné, že během tohoto období v čistých číslech Evropská unie vytvořila pouze 3 miliony pracovních míst. A přímý výsledek politiky soudržnosti, který my považujeme za opravdu měřitelný a bezprostřední, a tady se vrátím ke kvalitě těchto pracovních míst, je 1 milion. Tedy jedna třetina všech pracovních míst eh, čistě vytvořených v EU, o které hovoříme v letech 2014. My jsme velmi pečlivě v tom hodnocení ex post nepočítali dvakrát e, pracovní místa, která by nebyla trvalá. A dvakrát ve dvou fázích jsme to kontrolovali abychom toho dosáhli. Náš dojem byl, že zde je výsledek velmi konzervativní. A obecně to, jak víte, my jsme nebyli připraveni v letech 2013 eh, stejné nástroje, které máme v následném období, pokud je o údaje z členských států, protože členské státy neměly povinnost poskytovat eh, takové podrobné informace. A to je důvod, proč jsme nemohli být tak přesní. Co se týče kvality těchto čísel do budoucnosti v období 2014-2020, tak si myslíme, že jsme udělali obrovský skok, pokud je o kvalitu. Členské státy budou povinny informovat o společných ukazatelích, které jsou normalizované. A o výsledcích každého, jednoho každého programu. A jako součást naší kontrolní práce během toho období bude zajistit, že tato data jsou spolehlivá a jsou přísně sestavována, takže tady máme důvěru v budoucnost, že budeme disponovat solidními zdroji informací, aby bylo možné eh, měřit výkonnost v jednotlivých regionech a členských státech. Eh, co se týče eh, souvislosti s evropským semestrem a konkrétně souvislost s doporučením konkrétním pro jednotlivé země, a také snad s postupem pro nadměrný deficit. Pokud jde o ta doporučení pro jednotlivé země, tak jsme to plně vzali v úvahu, když jsme vyjednávali s členskými státy o dohodách o partnerství a když jsme vyjednávali jednotlivé programy. A zabývali jsme se potom e, souborem doporučení pro jednotlivé země. A dospěli jsme k závěru, že politika soudržnosti je eh, v souladu s posledními doporučeními pro jednotlivé země v programování v této fázi. Pokud jde o posílení eh, výkonnostní složky politiky, tak si skutečně myslím, že tu máme řadu prvků, které nám umožní zajistit, že členské státy i regiony se nadále soustředí na dosahování cílů, které byly stanoveny v jednotlivých eh, programech. A celá řada přípravných prací byla provedena s kondicionalitami ex ante, které jsem už dříve uvedl. A to nám už poskytuje mnohem větší jistotu než v minulosti, pokud jde o kvalitu výdajů. Uvedl bych jenom jako příklad eh, celou řadu odborových eh, strategií v rámci konvence ex ante, které členské státy musely připravit, zdravotnictví, doprava. A můj oblíbený příklad eh, výzkum a inovace. Určitě jste se setkali s pojmem inteligentní specializační strategie to před rokem vůbec neexistovalo. A dnes všechny regiony, které chtějí investovat do výzkumu a inovací, jsou vybavené takovou strategií. A taková strategie to není jenom kus papíru. Je to nutný výsledek základních subjektů, které se sešly a které byli eh, schopni podnikatelsky odhalit, eh, jaké jsou silné stránky příslušného regionu a jaké existují eh, výzkumné kapacity a pokud jde o výzkum a inovace, jaké jsou příslušné aktivity. A okolo stolu se sešlo se sešel soukromý sektor v regionu Eh, univerzity, výzkumná střediska a také eh, veřejné orgány. A to je jedna z kondicionalit ex ante. Takže na rozdíl od minulosti máme dobře promyšlené strategie, pokud jde o horizontální charakter. A kromě toho máme i velmi konkrétní indikátory. A souhlasím s vámi, že skutečnost, že to období začalo velmi pomalu, tak bude obtížné sledovat pokrok v první polovině tohoto období. A po, až po roce 2017 budeme schopni eh, sledovat eh, věci konkrétněji. To je samozřejmě nešťastné, ale myslím, že je to také výslovný výsledek obrovské práce, kterou vykonala řada subjektů, aby kvalita nakonec byla zde. Uvedla jste, a k tomu se hned dostanu, že v tomto kontextu Eh, výkonnostní rezervu. ta má být eh, aktivována na základě výsledků, které je možné vysledovat v roce 2018. Takže zde vzhledem k pomalému náběhu v tom období nepopírám, že to asi není nejlepší chvíle v tom období, kdy to provést. A to předpokládá legislativní rámec. A pokud jde o motivaci, tak eh, máme plnou důvěru, že přispěje k tomu, že jednotlivé programy se soustředí na stanovené cíle. A také jste obecně se ptali zda výběr programu bude přísnější než v minulosti. Je tu jedna skutečnost, na kterou dost nepamatujeme, když hovoříme o politice soudržnosti. Pokud se zabýváme vývojem veřejných výdajů od krize od roku 2009, jaká byla proměna u veřejných výdajů? ve snaze eh, mírnit veřejný deficit, byly to veřejné investice. Ty byly osekány. A za několik dní uvidíte pravidelnou zprávu Světové banky, která vyjde o Evropské unii a tam je pozoruhodný graf o vývoji veřejných výdajů. Sociální transfery, eh, které jsou 125 oproti 109 v roce 2009. Běžné výdaje jsou asi 115 a 120. A potom investice. Veřejné investice, ty klesají na 90 oproti číslům z roku 2007. A zcela evidentně klesáme na 90, protože existovala politika soudržství, protože jinak by to kleslo ještě mnohem víc. Takže v tomto kontextu velmi vzácných veřejných investic a nových eh, promyšlených strategií, jak investovat veřejné prostředky díky kondicionalitám ex ante, máme plnou důvěru, že výběr projektu a kvalita bude narůstat eh, poměrně významně v současném období oproti minulému období. A tady bych eh, poskytl komentář k tomu, co jste uvedli jako prvky a s tím se stotožňuji stále obtížných oblastí, které ať jsou zdrojem chyb anebo jsou zdrojem nejasností, protože pravidla nejsou dostatečně jasná. A nebo protože současná pravidla jsou považována za problematická. Uvedli jste nespůsobilé náklady, zejména DPH, a uvedli jste také souvislost, případně pravidla pro státní pomoc, která se vztahují či nevztahují na oblast výzkumu. Pokud je o nespůsobilé náklady, to je oblast nebo vážný zdroj chybovosti a, a to jste také zaznamenali. Tady nemáme jako státní pomoci a veřejný zakázek. Nemáme konkrétně akční plán, ale máme eh, rozptýlenější aktivity, které mají za smysl zlepšit eh, schopnost řídících orgánů v členských státech. A zaměřujeme se na to zcela specificky, snažíme se poskytovat řídícím orgánům kontrolní seznamy a různé nástroje pro sebezdokonalování a řídící orgány tady budou mít možnost dosáhnout požadované odbornosti u otázek, jako je způsobilost eh, nákladů. DPH. To je otázka, ke které bychom se měli vrátit, až budeme promýšlet budoucnost. Je to obrovský zdroj eh, složitosti, je to zdroj chyb a je třeba si klást otázku, za to stojí za to, celkem za to. Je třeba zajistit, abychom de facto nefinancovali projekty nad rámec jejich nákladů pro veřejné orgány. Ale otázka je, zda bychom nenašli jednodušší cestu, jak zajistit, aby se to nestávalo. Například tím, že dojde k modulace míry spolufinancování. Pokud to pokud máte DPH, které se to týká, tak míra spolufinancování klesne a zajistí vlastně, že čistá podpora z prostředku e EU nepřekročí to, co by to jinak stálo. To je oblast, která si jasně zaslouží, abychom si ji opět zabývali z hlediska zjednodušení. Zcela konkrétně. Pokud jde o státní pomoc, je to jedna věc, která mě zde oslovuje jako velmi těžko vysvětlitelnou a problematickou. Je to situace, kterou jste zmínili, kdy výzkumné středisko nebo podnik je úspěšné a pokud výzvu pro Horizon 2020, nedojde k nedochází k screeningu ze strany příslušného státu, pokud je projekt vybrán, protože třeba nesplňoval financování a podmínky pro Horizon 2020, ale byl by navržen poté pro regionální nebo národní program, tak eh, nastoupí pravidla pro státní pomoc a míra podpory nebude nutně stejná jako podle horizontu 2020. A neexistuje rozumné vysvětlení právě proto. A jak víte, my jsme se ve skutečnosti stačili, snažili jít tímto směrem. A snažili jsme se o větší větší míru vzájemného průniku mezi těmito programy. A to je vlastně ta pečeť eh, excelence, kdy eh, výzva pro ná pro, podle Horizontu 2020 a hodnocení výzvy vede k závěru, že výzkumný projekt je skvělý a zaslouží si podporu, ale není, není dost prostředků v Horizontu 2020 a tudíž má být financován podle politiky soudržnosti. Pro takové případy a protože to prošlo selekcí podle Horizont 2020, tak nevidím důvod, proč státní podpora by měla být problém. V zásadě by mělo existovat pravidlo, že by nebylo potřeba se tím dále zabývat. A my jsme vedli interní diskusi na to téma z DG pro hospodářskou soutěž a určitě vás budeme i nadále informovat o vývoji této záležitosti. Konečně jste se také zmínili o vývoji finančních nástrojů. To byl velmi pomalý proces v letech 2013, ale došlo k brutálnímu zrychlení v posledních třech letech. Právě jsme zveřejnili poslední výroční zprávu o naplnění finančních nástrojů podle období 2013. A tady jsou dva soubory dat, které jsou relevantní. První se týká zrychlení. A míra Vyplácení prostředků se eh, zrychlila znač, značně. Máme 75% na konci roku 2015. Byli jsme na 60% eh, na konci roku 2014 a na 50% v roce 2013. Takže teď dochází k eh, zrychlení a to nás vede k tomu, že věříme, že konečné výsledky budou velmi pozitivní. A zde bych chtěl upozornit na otázku, která se vyskytuje, rozdělené názory s Evropským účetním dvorem. Naše právní hodnocení je, že veškeré platby příjemcům skrze finanční nástroje po konci roku 2015 ale před uzavřením programu jsou způsobilé výdaje a to je výklad, který byl zveřejněn a kde účetní dvůr v této fázi se nestotožnil s, to, s tímto výkladem. A věřím, že se tato situace změní, protože jinak bychom měli velmi odlišné názory, pokud jde o budoucí hodnocení chybovosti. Právě z tohoto důvodu. Eh, druhá věc, na kterou jsme chtěli upozornit, je počet finančních nástrojů, které existují a které vznikly v minulém období. My hovoříme o více než tisíci nástrojích a Tady je třeba si položit otázku do budoucnosti, zda skutečně máme kriticky významné množství zadiska účinnosti, zadiska co možná nejvyšších pákových efektů, zda dochází k slučování rizika a je tu zřetelně prostor pro úvahy o tom, jak dosáhnout míry profesionality a efektivity ve finančních nástrojích, které bychom takto mohli požadovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. K finančním nástrojům. To tedy znamená, že komise ví, zná ten problém nebo zamýšlí redukci finančních nástrojů. Nechce je dál tedy zvyšovat jejich počet. Ano, my chceme komise, my chceme snížit počet těchto nástrojů, ano. Pokud se to podaří, um, ano, má, máte nás asi na naší straně. Neboť otázka přehlednosti je v těchto věcech vždycky eh, zásadní a my se o ní vždy snažíme. Ještě doplňující otázka. Pokud tedy se podíváme na ty průměry, ty průměry země operační programů, tak vidíme, že členské státy se patrně zlepšily. Máme tam menší opravnou kapacitu k Evropské komise. Stílíte můj názor? A co? Jaká země vám měla největší potíže, která ve vás vyvolává největší obavy, protože nepokročila? Děkuji. Děkuji, stílím váš názor. Myslím si, že Mám za to, že skutečně dosahujeme skvělého pokroku a také jsme optimisté v tom, že věci se dále budou zlepšovat i e, v období 2014 až 2020, protože tady máme značnou kontinuitu v rámci řídících orgánů a také auditních orgánů. A pokud jde o rozsah, v rámci něhož se můžeme spoléhat na auditní orgány, kontrolní orgány na národních a regionálních úrovních členských států, tak myslím, že tady opět eh, existuje údaj, který dobře zachycuje skutečnost, že se nacházíme skutečně na nebývalé úrovni eh, důvěry v jejich práci. Eh, v podstatě existuje 51 kontrolních orgánů, které pokrývají více než 98 procent našich výdajů. Takže 51 auditních nebo kontrolních orgánů v členských státech na národních a regionálních úrovních. A my spoléháme na e, práci těchto 51 orgánů, protože e, skutečně věříme, že oni provádějí audity tak, jak e, se to má a tudíž můžeme plně spoléhat na jejich výsledky. Pokud jde o to problémové dítě, eh, tak mm, jsem pochopil, že vaše otázka se týká schopností, kapacity implementovat, to znamená provádět programy a řídit je. Existuje jeden členský stát, který dnes zaostává za ostatními, jak v období 2007 až 2013, tak i 2014 až 2020, a to je Rumunsko. Rumunsko je skutečně značně ohroženo, že na léta 2007 až 2013 tedy um, nesplní své závazky. Stávající situace nás neuklidňuje a na období 2014 eh, až 2020 také počítáme s tím, že z hlediska přípravy tedy ještě nedošlo eh, k výdajům, respektive čerpání eh, z naší strany, strany, ale v mnoha členských státech vidíme, eh, že dochází také k zadávání zakázek externě a také víme, že v některých členských státech vlastně už smlouvy a zakázky jsou uzavřeny zcela, to znamená, že už mm, bude muset docházet pouze k eh, platbám. A také z tohoto hlediska je Rumunsko tím členským státem, kde mm, se v období 2014 až 2020 stalo toho nejméně. Takže děkuji. Přeje si zpravodaj ještě jednou slovo? Ne. Chtěl bych poděkovat zástupci komise za vysvětlení vidíme, že v rámci generálního ředitelství eh, regio a eh, ze strany generálního eh, ředitele je tady plné povědomí o problémech a že určitě mm, dospějeme k řešením. Chcete odpovědět? Já napadlo mě, že jsem eh, vlastně zapomněl ještě na jednu otázku. Ty čtyři programy z let 2006 Tam jsme rozhodli. Do, do, dokončili ten jeden a ten druhý, to je ten Sicily. A ten druhý se dokončí velice brzy. Ta je otázka v podstatě týdnu je kampaně. Takže to je italský regionální program, respektive ty dva. Tam je to ještě nedokončeno, no, by se to tady dokončit um, relativně. Tím, že tam budou významné finanční opravy, navštívili jsme oba dva regiony, bylo to zajímavé. Děkuji. Těšíme se na spolupráci s vámi, přejeme vám vše nejlepší ve vaší další práci a ještě Inés, prosím. Děkuji. I'm sorry, I have a blank list, no speakers. Promiňte, tady máme prázdný list papíru, žádní řečníci, promiňte. Pane Liberacky, prosím. Przewodnicząca się zgłaszałem, próbowałem zgłosić. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusil jsem se, se přihlásit o slovo, ale vždy jste byla velmi soustředěna na jiné věci, takže se mi to nepodařilo. Děkuji mnohokrát Joachime za velmi přesnou analýzu. Rádi bychom jako politická skupina poukázali na zjednodušení, pokud jde o dobré osvědčené praktiky. Pokud máme dobré zkušenosti, otvěřte osvědčené praktiky s našimi partnery. Možná bychom pak mohli určité postupy zjednodušit právě na základě důvěry a pak, i když jde o znovu vymáhání špatně využitých prostředků. Mnoho médií přináší zprávy o tom, že určité peníze byly prostě vydány skutečně špatným způsobem. Potřebujeme se přesný obrázek o této problematice, o tom, co jsme tedy vydali. Pokud vydáme peníze, musí to vést k výsledku a určitému stupni spokojenosti. A pak si myslím, že jde o to, že chceme vytvářet pracovní místa, která budou skutečně dlouhodobá a udržitelná. Velmi často se něco postaví, tím se vyrobí pracovní místa. A pak, když je to hotové, tak ta místa zmizí, ale v té statistice zůstávají. Možná byste se mohli vyjádřit ještě k tomuto. Dále výzkum. Z mé země vím, že když se hovoří o výzkumu, tak pak čas, co se postaví budova, ale na to zařízení té budovy už peníze nejsou. Pak není možné to dále využít nějak. S takovými to praktikami bychom měli skutečně konečně skoncovat. Takže se skutečně dochází k tomu, že se postaví nějaká budova, ta se pak nevyužívá, protože již nejsou další peníze na to ji zařídit a využívat. A ještě velký otazník pro nás. Velmi nízká míra absorpce. Pokud jde o tyto prostředky v letech 2014 a 2020. Jak to vypadá nyní s lety 2015 a 16? Dojde ke kumulaci? Děk, přejeme si, aby DG region nám na to odpověděla. Blíží se revize polovně období finanční perspektivy 2014 až 2020. Eh, k jakému výsledku by to mělo výst? Kumulace prostředků. A jak to vypadá s rokem 2016? Ten nebyl úspěšný. A není 2017, 18, 19, 20. Je možné to nějakým způsobem efektivně využít? Co je tedy pro nás důležité a co bychom ještě rádi věděli? Image evropských orgánů a tím také image Evropské komise. Zažíváme těžké doby pro Evropskou unii, pro veškeré evropské instituce a musíme ukázat, že prostředky, které se vydávají, skutečně vedou k výsledku, mají dopad a byly využity efektivně. Možná bychom neměli říci, že je utrácíme, ale Měli bychom hovořit o investicích, měli bychom hovořit o to, že investujeme. Často se v novinách dočítáme, že se to zneužívá, že se evropské peníze nějak uměle na něco využívají. Proto bych já rád jako zpravodaj, jako stínový zpravodaj za naši frakci řekl, že my velmi si přejeme to zaměření na výsledky, abychom se zaměřili na ty výsledky, kterých docelujeme. Omlouvám se, ale mm, děkuji eh, tlumočníkům za to, že prodloužili svůj čas, ty jsou k dispozici, ale nyní musí odjít na oběd, takže budeme pokračovat v angličtině. Frau Vorsitzende, um, ähm, Mr. Liberetsky, thank you very much. Um, I, I, think, I think we see eye to eye on, on more or less everything. Um, your first remark was on um,